Your colleagues. Kolegové, toto je prohlášení tlumočníků. Dnes je 37. den našich aktivit, vyjadřujících protest proti tomu, že zpráva Evropského parlamentu jednostranně zavedla nevyvážené a nespravedlivé pracovní podmínky tlumočníků, protože kolegům byla pro toto zasedání nařízena pracovní povinnost. Nebude dočeno zasedání přerušením práce, nicméně se jedná o výrazné omezení našeho práva na stávku. Na tomto zasedání nebude poskytnuta práce přes čas. Děkujeme za pochopení. Nyní k pořadu jednání. Přišla mezi nás paní Elke Königová, předsedkyně jednotného výboru pro řešení krizí a představí nám výroční zprávu. Došlo určitým významným vývojovým tendencím minulých eh, měsících na zasedáních eh, euroskupiny na Evropské radě, jak víte, eh, tak je zde dohoda o ESM, která má sloužit jako backstop, což není úplně novinka, ale konečně to tu máme. Ovšem je třeba také nadefinovat implementaci a téma governance, což může znamenat určitý rozdíl mezi pojmem backstop a program. Takže je tedy několik věcí k vyjasnění. Dnes byl zahájen trialog k řešení eh, nařízení o BRRD a SRM. Takže jsem se jist, že je celá řada důležitých a zajímavých témat pro diskusy. A nyní dáváme slovo kolegyně Elke Konigové. Děkuji vám, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já se stručně zeptám, jsem poslední překážkou mezi vámi a letními prázdninami? Pochopila jsem tak, že ještě ne, ale chystáte se ještě i před prázdninami na cestu do USA, výborně. Takže dovolte mi říct, že jako vždy je to pro mě velká čest a radost být zde s vámi a pokusím se zodpovědět všechny vaše otázky, které mi dnes položíte. E, byla jsem pozvána, abych vám předložila a prezentovala výroční zprávu za rok 2017, ale vypadá to, že rok 2017 už je dávno za námi a proto bych využila příležitosti také na to, abych se podívala na aktuální záležitosti i některé politické záležitosti a také jasně jak jste zmínili, zmínit se o aktuální eh, diskuzi o palíčku snižování rizik, respektive o dalších tématech, která se aktuálně eh, projednávají. Takže nebudu to dále zdržovat. Loni touto rukou 6. června SRB eh, řešilo první ten svůj případ Banco Popular ve Španělsku což bylo opravdu klíčová událost tehdy. A ukázalo to, a někde se to ztrácí v tom informačním toku, že je schopen eh, uplatňovat stávající pravidla a využívat mandát tak, aby došlo k řádnému eh, řešení krize, aniž by zde byly zásadní eh, dopady na finanční systém členského státu. Samozřejmě čeká nás ještě mnoho práce a k tématu Banko Popular se vrátím také v souvislosti s rokem 2018, ale měli bychom si uvědomit, že to ukázalo, že ten systém řešení krizi může zajistit finanční stabilitu, což se stalo v tomto případě roce 2017 jsme také výrazně eh, prokročili v našich aktivitách plánování řešení krizí eh, v souvislosti eh, s bankami a také v rámci našeho mandátu jsme se postarali o to, aby opravdu banky zvládaly tyto krize. Na konci roku jsme zveřejnili naši politiku minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky, což jasně dalo najevo, eh, kam se chceme ubírat v příštích letech a co od bank očekáváme v příštích letech. Navíc jsme vydali několik dalších eh, pokynů a také Eh, závazné, první závazné cíle MREL na konsolidovaném základě pro ty nejdůležitější eh, bankovní skupiny, což znamenalo více než 80 bankovních aktiv v bankovní unii a také informativní cíle jsme poskytli ostatním bankám. A mohu vás ujistit, že tady odvětví toto dobře chápe a není důvod zde čekat na nějaké závazné cíle, když už víte, kam se celá cesta uvírá a situace na trhu je pozitivní. Také jsme mm, eh, pracovali na no, tvorbě fondu a také byly od národních orgánů převedeny příspěvky ex ante 7,5 miliardu, takže fond jednotného eh, řešení má nyní asi 25 miliard. A co je také důležité pro vás, trochu jsme odvětví eh, překvapili tím, že se zvýšil letošní příspěvek oproti tomu loňskému, ale myslím, že to je dáno tím pozitivním eh, faktem, že se eh, zvýšilo množství těch eh, pojištěných eh, vkladů a v důsledku toho se tedy mírně zvýšil ten roční příspěvek a můžeme si být jistí, že ten finální cíl nakonec vlastně bude naplněn více, než bylo původně plánováno těch 55 miliard. Co se týče zaměstnanců, tak eh, nyní je to asi 300 osob aktuálně, kteří eh, pracují na dobu určitou v SRB a očekáváme, že tedy ty cíle v oblasti zaměstnanců dosáhneme na konci tohoto roku. Cíle pro rok 2018, stručně řečeno, to tež, ale intenzivněji. Na úvod jednu poznámku týkající se Banko Popola 13. června jsme oznámili, že jsme obdrželi zprávu Evoluce 3, kde tady se hovořilo o tom, že kdyby se to řešilo za standardních eh, postupů insolvence, eh, nyní jsme se připravili na další kroky a sice, abychom dočené které vybavili těm právem být slyšeni a také jsme vydali návrh našeho usnesení, takzvaný mm, přípravný akt a neutajenou verzi evaluační zprávy. Registrační proces, pro to právo být vyslyšen, bude zahájen začátkem srpna a to umožní bývalým podnik Eh, podílníkům BPE, jejich nástroje byly dotčeny eh, kroky eh, řešení, aby využili svého práva býti vyslyšeni a uvědomujeme si, že něco takového, když to spustíte začátkem srpna, tak je to uprostřed prázdnin, ale ta možnost se přihlásit bude až do poloviny září, takže každý bude mít možnost se zareagovat. Tento přípravný akt a ta eh, zveřejnitelná evaluační zpráva, pak tedy bude k dispozici a pak bude další fáze, kdy bude možné tedy odevzdat eh, své komentáře v souvislosti s eh, naším přípravným aktem. Zdá tedy kompenzovat podílníky na základě toho, co je napsáno v té zprávě nebo ne. A to tedy bude poté, co uplyne ta registrace, takže celý ten proces bude určitou dobu trvat, ale je to v zájmu řádné zprávy, je to potřebné, než finálně rozhodneme. A nyní bych se vrátila eh, k té naší běžné činnosti. Musíme si uvědomit, že se jedná zde o víceletý proces toho plánování řešení krizových situace, tak eh, ty plány teď, budeme diskutovat, o vše, které máme od těch bank, které pod nás spadají. A začneme nastavovat cíle MREL pro všechny banky. Ale jak už jsem uvedla, je i jindy. Ono to bude trvat až do roku 2020, než to dotáhneme v rámci našeho víceletého programu. Dále potom pracujeme na vypracovávání různých oblastí postupů a politik, například eh, v červnu o kritických funkcích, eh, co to je. Některým to bude znít asi divně. A se to už eh, objevuje od začátku roku 2016 a využíváme to, co jsme vlastně se naučili z těch cyklu e, řešení. Jde o to, jak určit, jestli nějaká e, banka má být podrobená tomu e, systému řešení krize, nebo jestli první volbou má být ten insolvenční proces. byly to některé eh, malé banky, které si myslí, že nemají žádné kritické fungování, takže jsme vedli práci na tom, jak to celé zharmonizovat, publikovali jsme to, tak aby to bylo transparentní pro banky a také, aby to bylo konzistentní při identifikování pravdu nějakého Eh, kritického dění v bankách a zdá se, že se to setkalo s pozitivním ohlasem. Dále také eh, rozvíjíme naše interní pokyny pro naše týmy, například o tom, jak pracovat s Bridge Bank, eh, Tool, překlenovacími bankami, rekapitalizací z vlastních zdrojů a tak dále. Je to tedy mnoho práce a na podzim, koncem podzimu Eh, bude aktualizovaná příručka Manuál 2 a eh, celé se to samozřejmě odehrává v rámci dialogu s bankami i příslušnými institucemi. Mohla bych hovořit o eh, likviditě, evaluaci a dalších, ale co je hlavní, že i když ty plány řešení se stále ještě vyvíjí, tak žádná banka vlastně nemusí čekat na nás, až jim pošleme nějaké konkrétní instrukce. Protože banky teď dobře vědí, co mají dělat. E, my jsme velice jasně sdělili, jaká my máme očekávání a jaký je náš pracovní program pro rok 2018 a takto se budeme eh, chovat i nadále. A samozřejmě budeme provádět i ten follow-up, protože jde o to, aby ty banky se postaraly o to, aby případná krizová situace byla řešitelná. A my máme tu eh, monitorovací funkci, takže banky vědí, jakým směrem chceme jít. A to se týká také MREL. A myslím, že dobrá zpráva je v tom, že tedy eh, zde nastal pokrok, který je vidět. A teď se podívejme na ten balíček k omezování e, rizik, který je mi velmi blízký. Vzhledem k revizi BRRD a SRMR jsme se teď dostali do rozhodující e, fáze, jak na straně Evropského parlamentu, tak e, rady, které přijaly svá stanoviska a já doufám, že se brzy pohneme vpřed a dosáhneme dohody dobré do body čím eh, dříve eh, to bude eh, jasné pro naše plánování a pro účastníky trhu tím lépe, protože si musíme být vědomi, že tady jde o směrnici, takže něco z toho se ještě bude muset transponovat a bude to tedy trvat, než to vejde v platnost. Já také se vyjádřím k některým ustanovením Jedna z těch oblastí, eh, která se nám velice zamlouvá a na návrhu eh, parlamentu, je jednoduchost. Vždycky eh, se můžete snažit to ještě udělat pokročilejší, ale ten, kdo nakonec s tím bude spokojený, jak se říkali, budou právníci. Eh, kteří budou říkat, proč jste neudělali tohle, eh, nezvážili jste tohle. Já si myslím, že je třeba, aby to bylo jednoduché. Je to jednoduché také z dalšího důvodu, eh, protože tím zajišťujete tu nezbytnou transparentnost a předvídatelnost pro úvěrové instituce, investory a také Eh, pro širokou veřejnost. Za druhé, myslíme si, že eh, objem MRL by měl být eh, střežen na míru strategii řešení obtíží každé úvěrové instituce. Je to ten objem, díky němuž bude ta banka, budou její obtíže řešitelné. To znamená, že my jsme jasně pro to, aby eh, tady byla určitá podstatná vrstva podřízeného emrelu. Eh, eh, rozsah, do kterého by měl být MRL podřízen, musí být stanoven tak, aby eh, se eh, zajistila eh, řešitelnost obtíží, aniž by se porušila zásada, že žádný věřitel nesmí na tom být hůř, aby se zvýšil stupeň jistoty pro při přijímání těch kroků na řešení obtíží a musí zajistit jasnou prioritu a transparentnost pro investory. Já jednoznačně chci říci, že neříkám, že sem lze zahrnout jenom podřízené nástroje. Každý eh, úvěrový instrument obsahuje nějaké riziko a to je třeba jasně říci. Ale bohužel v tomto eh, ohledu text rady je blíže eh, k tomu, eh, eh, co my preferujeme, eh, protože ten umožňuje hodně silnou vrstvu podřízeného MRLu. Další věc je tady určitá libovůle, pokud jde o kvantitu a kvalitu. A potom je tady další věc, kterou máme hodně na srdci a myslím parlament také já si myslím, že argument, že musí existovat nějaký eh, eh, interní eh, nástroj MRL, je zcela nepopiratelný, ale je třeba to bedlivě sledovat. Stanovení MRL musí být součástí strategie řešení obtíží a musí to být součástí skupinové strategie řešení obtíží. A my proto se musíme mimořádně snažit, abychom eh, nešli proti opatřením a nevytvářeli další eh, eh, v bariéry, a když to řeknu mírně. Závěrem vítáme ten nový nástroj na moratorium, který lze uplatnit poté, co nějaká instituce je považována za selhávající nebo pravděpodobně, že selže, ale nepodporujeme možnost použít to eh, stávající, eh, to stávající, ten stávající blok na 10 dní po použití nového nástroje pro moratorium. Pro moratorium je se zdá, že je to nezbytečné, pokud ne úplně kontraproduktivní. A tady už eh, to ukončím. Eh, více než eh, raději, než rádi, eh, rádi přispějeme do trialogu a možná, že i když nebudeme žádání přispějeme. Potom další témata, už jsem jedno zmínila a začnu ještě jiné. Já mám ten pocit, že Edis bohužel nezaznamenal žádný významný pokrok v minulém roce. I když se silně domníváme, že EDIS jako třetí pilíř bankovní unie Ehm, musí se uskutečnit a, a spoleháme na vás a také na předsednictví rady, že na tuto věc úplně nezapomenou. Tam je vždycky otázka na časování, ale každopádně by to mělo zůstat na pořadu. Nedávné zasedání Evropské rady znovu udalo, že panuje politický konsenzus ohledně potřeby eh, pro eh, eh, v obecnou v pojistku, takzvaný backstop pro SRF. Já vyzývám členské státy, aby se rychle dohodly na praktických a organizačních ustanoveních. Už jste říkali, že ne, se nejedná o programy pro jednotlivé země, je to pojistka pro ten orgán řešení pro obtíží a mm, dodatečná podpora mm, z e, této pojistky, doufám, že ji nikdy nebudeme používat, musí být použita, e, tedy e, poskytnuta okamžitě. Jde o to, že je to fiskálně neutrální a lze to použít pouze jako poslední instanci, tak díky tomu to zůstanou daňoví poplatníci ochránění. Ale nemůžeme rozhodnout o řešení obtíží, pokud není jasné, jaké finanční prostředky eh, proto budou použity. A poslední eh, věc, eh, financování v řešení obtíží, to je otevřená otázka, protože financování takového řešení se nevyřeší tím, že bude existovat backstop pro SRF. Tohle by nestačilo jako k zajištění likvidity v případě eh, selhání nějaké eh, velmi velké banky. Takže musíme se i nadále zabývat alternativními možnostmi, zejména ve spolupráci s národními centrální bankami a se centrální bankou. A v neposlední řadě bych vám ráda připomněla, už jsem to říkala dříve, eh, v ta insolvenční ustanovení jsou pouze na vnitrostátní úrovni, ale eh, já už jsem říkal víckrát, že je třeba zamýšlet se nad eh, tím, jestli bychom se nemohli dobrat k evropskému eh, řešení, pokud jde o nesolventnost, pokud jde o, nejde o platební schopnost, tak nejenom ne jako celek, ale alespoň pro banky. Dále, v současné době probíhá celá řada iniciativ na posílení eura a já bych eh, pozitivně eh, řekla, že my jsme připraveni. Eh, slunce svítí, dobře se rozvíjí hospodářství, dokončíme ten bankovní balíček a zajistíme ten backstop. A cokoliv můžeme udělat, my to určitě podpoř, podpoříme. Já se omlouvám, že jsem mluvila tak dlouho ještě jednou a tím končím. Sure. Já vám děkuji. Měla jste opravdu eh, spoustu témat, takže eh, je určitě eh, oprávněné, že jste hovořila tak dlouho. Řekla jste nám spoustu relevantních informací k postupu ohledně práva být slyšen. To je samozřejmě důležitá věc pro veřejnost, takže si vážíme, že jste nám poskytla tyto informace. A teď je čas přejít k otázkám a kolegů, takže Burkhard Balc jako první. Ähm, Děkuji vám, pane předsedo, no, paní Königová. Zastupujeme zde evropské instituce, nejenom členské země, ale každý, kdo tak říkajíc má na nose evropské brýle a dívá se skrze ně, se zájmem sledoval francouzsko-německá jednání na vládní úrovni v červnu o takzvané cestovní mapě Německá Francie, kde se řešily i různé otázky bankovní unie. Mimo jiné také řešení nebo postoje k takzvaným non-performing loans. Dvě největší členské země eh, u tématu subordinace MREL nezastupovali dříve e, stejné stanovisko. A teď v té oblasti non-performing loans e, se píše v cestovní mapě, že podporujeme návrh komise a pokyny ECB a prostávající by zde měl být 5% gross NPL a 2,5 NPL pro všechny SRB a další banky. To jistě je pozitivní signál, Mm, s ohledem na další snižování rizik v rámci bankovní unie v eurozóně, ale já bych se vás chtěl zeptat, jak hodnotíte vy toto oznámení? A za druhé, na konci vaší velice zajímavé prezentaci už jste k tomu něco řekla, ale já bych to ještě rád trochu prohloubil. Domnívám se, že jsme vzali na vědomí politické oznámení, že je zde cíl mít tedy do konce roku vypracovaný seznam kritérií pro backstop pro ten fond řešení krizí. Backstop by pak měl umož- tu možno- nahradit tu možnost přímé rekapitalizace bank s SRM. A ta přímá eh, rekapitalizace s ESM byla navázaná na přísnou kondicionalitu. Když se to vlastně převede ten backstop, tak musí ale být zachována ta podmíněnost. A já se chci zeptat, jaké podmínky jsou zde pro vás důležité, tak aby ten backstop byl efektivním, věrohodným a hlavně nakonec i akceptovaným nástrojem. Děkuji. Dva a půl No, 5% bylo v tom francouzsko-německém dokumentu, nikoli na radě, je to tak, ano. Tedy abych hovořila o tom francouzsko-německém textu, to musím být eh, opatrná. Řekla bych, že tam byla řada věcí, eh, které směřují správným směrem. Eh, pokud jde o snížení MPL, tady Ehm, já neříkám, pokud si to dobře vzpomínám, že eh, by ten text tvrdil, že už k tomu hodně docházelo. Eh, když uvádíte konkrétní čísla, je to 5,4, nebo je to 5, nebo je to 5,5, ten celkový cíl snížit eh, MPL, to je bezesporu tak, a já oceňuji úsilí Komise i Evropského parlamentu. Ale jak jsem řekla, já eh, si opravdu kladu otázku, zda uvádění čísel je tady správné. Ano, vy jste se ptal na můj názor, proto to takto říkám. U těch čísel, že eh, pokud jde o backstop, já uznávám, že eh, v rámci ESM máme nástroje přímý recap a také eh, předběžnou kondicionalitu. Eh, tedy ta, mm, je velice složité převést tu původní eh, podmíněnost na podmíněnost backstopu. Backstop to je vlastně možnost, kterou může využít orgán pro řešení krizi. Není to problém, který by byl eh, v nějaké zemi. Já bych tomu vždycky cháp, rozuměla tak, že backstop eh, Prostě když vám někdo eh, poskytne úvěr, chce vědět, že to splatíte. Ale nemůže to být tak, že máte vlastně druhou vrstvu podmíněnost v tom mechanismu řešení krizí. A Evropský orgán pro řešení krizí vždycky využije pouze vlastní fond, kde my si myslíme, že to je schůdné řešení pro eh, daný problém. Takže ano, fond znamená rozšíření našich prostředků se stejnou eh, kondicionalitou a eh, já bych eh, řekla, že to není vlastně druhá fáze eh, nějakého odhadování řešení krize. Je to otázka úvěrového nástroje a myslím, že podobně jako každá banka prostě chce eh, věřitel vědět, že peníze dostane zpět. A když uděláte více, tak vlastně vytvoří, vytváříte druhý orgán pro řešení krizí. Děkuji. Pervanš Beres. Eh, děkuji za velice jasné vyjádření eh, k té otázce, jak se z jedné linky úvěru přejde k druhé. Já myslím, že v té kondicionalitě hm, kolega o tom nehovořil, hovořil pouze o kondicionalitě ekonomické. Kondicionalita je tady také z hlediska zprávy a řízení. To je možná otázka, která nespadá do vašeho eh, oboru, ale je to otázka, která vznikne eh, která se týká Evropského mechanismu stability kde eh, ty mechanismy zprávy a řízení nejsou tak jednoduché. Já jsem ráda, že mm, máte určitou nedůvěru k eh, číslům. Ano, skutečně u takových eh, čísel může být nedůvěra, ale některá čísla uvádíte naopak velice jednoznačně. Já si kladu otázku, která nás trápí v Evropském parlamentu všechny. A to je poučení, které můžeme vyvodit z toho, co proběhlo v Lotyšsku zejména když došlo k obvinění z korupce eh, kolem osoby bývalého guvernéra eh, centrální banky, který byl odvolán lotušskými orgány. Evropská centrální banka se, myslím, obrátila na Evropský soudní dvůr. Eh, je to řízení, které je trošku nepříjemné. A Vypadá to, jako kdyby tady byla určitá díra v té legislativě. Když je někdo obviněn z korupce, či i usvědčen z korupce, a je dokonce v, čele Národní centrální banky, pak je to opravdu velice těžké. A pak je v sázce i reputace Evropské centrální banky, když jeden člen eh, rady guvernérů může být obviněn či stíhán za korupci. Jak myslíte, stám se vás i jako občanky, co myslíte, že by zákonodárci měli udělat? Změnit status centrální banky nebo co udělat? A teď trošku přímo na vás. Pokud jde o nástroje, které máme k dispozici v boji proti praní špinavých peněz, a abychom opět vyvodili poučení z toho, co se stalo v Lotyšsku. My už jsme tady určitá opatření zavedli, ale ptám se, jaké jiné možnosti tady můžeme zvažovat, kudy se ubírat, protože to samozřejmě má i dopady na ty mechanismy řešení krizí bank. Viděli jsme to v případě Lotyšska. Došlo tedy k obvinění eh, z braní špinavých peněz a to může vést k riziku takového krizového řešení. No, děkuji vám za otázku. A možná bych nejdřív reagovala na ten backstop. Já si plně uvědomuji eh, tu strukturu ESM a do jisté míry eh, to neodpovídá potřebám SRB v takových případech. Já říkám, doufám, že to nikdy nebude zapotřebí ale v každém případě to neodpovídá těm eh, potřebám rychle a jednoznačně přijmout eh, řešení krize. Ta struktura ESM, ano, my eh, žádáme pro úvěrovou linku. Oni by mohli být tedy tím poskytovatelem toho úvěru, ale jisté je, že je třeba umožnit, umožnit rychlé řešení. A rychlé řešení znamená, že třeba je víkend a Eh, musíme si uvědomit, že jakmile rozhodneme, tak musíme to předat komisi a eh, dále předat radě, abychom dostali souhlas, aby ten souhlas, ten proces souhlasu se rozběhl eh, ta rozhodnutí není možné učinit bez jistoty, že ty peníze jsou k dispozici. Takže to je problém, který je třeba vyřešit a já doufám, že to takto všichni chápou a čekám teď na eh, práci eh, task force vytvořené v radě, která řeší, jak to vyřešit. Eh, druhá věc se týká Lotyšska. No, to se netýká naší práce. Otázka zprávy a řízení, struktury, a celá ta otázka obvinění guvernéra Centrální banky Lotyšska, co to znamená pro ECB? Já myslím, že pravděpodobně je velice těžké zvažovat, kdo má pravdu a kdo ne v této věci. Ale musí být jasné, že no, vy se teď ptáte mě jako občanky, Eh, tak takový guvernér rozhodně nemůže vykonávat eh, své funkce v ECB. Musí být zcela jasný proces eh, k dispozici. Ale to bych ponechala na národních vládách a na Evropské centrální bance, aby toto řešili. To není má záležitost. Druhá věc je boj proti praní špinavých peněz. My jsme viděli řadu dobré evropské legislativy, která byla schválena, ale je tady i jiný argument a ten se týká toho, kdo by to měl mít na starosti. A já bych eh, se přikláněla k tomu, aby to byl evropský orgán, který to má na starosti, eh, aby se to trošku vzdálilo od možných eh, vlivů, pakliže takové vlivy jsou. A to by se mělo zvážit. Je tady několik návrhů. Jeden z nápadů je, eh, kdo má dobrý, eh, kdo má dobré eh, představy o tocích peněz, to je Evropská centrální banka, případně Národní centrální banky, ty by rozhodně měly být do toho zapojeny. To je můj osobní názor. Děkuji. Dobré odpoledne, vítáme vás u nás eh, v tomto parlamentu. Mám na vás tři otázky, budu pokračovat anglicky. Za prvé případ Banko Populáre. Mnoho lidí si myslí, že zpátné výpočty ve zprávě z června 2017 vedly k tomu, že potom došlo k tomu řešení krize Banko Populáre. Proč Deloitte? Proč byl Deloitte znovu vybrán eh, k eh, tvorbě další zprávy? Potom financování během toho procesu řešení krize. Je zde rozhodně problém při tom řešení krizí, je třeba více času, eh, rozhodnutí i tvorbě hodnocení. Jak si myslíte, že by celé bylo možné zlepšit? A potom v souvislosti s EU možnost, že manažeři z ECB Hm, poskytli podpory e, těm e, bankám, na které se vztahuje supervize na místo národních bank. Děkuji za vaše otázky a vždy se cítím nesmírně trapně, když vy hovoříte e, německy, protože já bych tak skvělou španělštinou, jako vy hovoříte německy, odpověď neuměla. Miscalculation to zpráva. Ano, tak to je něco, co některé strany uznaly, že to tam nastalo. Nicméně mám, měli jsme naprosto otevřený eh, postup výběrového řízení, Deloitte byl vybrán pro to hodnocení a není zde střed zájmu mezi Evaluation 2 a Evaluation 3, protože i ta třetí evaluace bude brzy zveřejněna, teď se na tom pracuje, tak to také dělo Deloitte. Druhé téma zlepšení financování při řešení krize. To je jistě téma, které je třeba lépe řešit, potřebujeme lepší nástroje, tak, abychom byli schopni v takovém případě řešení krize mít jistotu, že po těch eh, eh, postupech budeme mít i příslušné finanční eh, nástroje. A vy jste hovořil o tom, že je třeba mít eh, více času, že by potom byla důkladnější evaluace a tak dále a tak podobně. Ale když hovoříme o těch případech řešení krize, tak to eh, hovoříme o bankách, které jsou v jakýchsi kritických problémech, kde už nemůžeme jít směrem, to jsem viděla v jedné či jiné zprávě, kde řekneme, dobrá, teď se na příštích čtyři nebo osm týdnů zavřeme a vymyslíme řešení, které pak předložíme. Takže to je trošku něco jiného. Samozřejmě eh, vždy jsem měla sympatie k tomu eh, nástroji moratoria, který by umožnil, zdá se, že aspoň panuje takovýto konsenzus, že by aspoň zde byly dva dny pro to získat čas. A byl by to dobrý eh, nástroj, když se něco nedotáhlo, ho použít, ale pro to oceňování a evoluce by to asi nebyl vhodný nástroj. A já nebudu zde vyjadřovat na eh, zor, zda eh, by mělo být v rukou ECB nebo národních bank. Já myslím, že ECB spolu s národními bankami udělali, co mohli, aby vypracovali společný rámec. A to je asi vše, co k tomu chci říci. Děkuji, ještě mám jednu minutu k dispozici pro vás. Tak eh, co byste udělali jinak eh, v případě Banko Popular, kdybyste se vrátili o rok zpátky a byla by tady zde možnost udělat něco jinak? Tak to je skvělá otázka na minutu. Eh, tak já bych si dal na minutu pauzu, než začnu odpovídat. Ne, já si když se podívám na to řešení, tak bych nezmínila nic. Možná bychom eh, udělali jiné kroky, možná trochu rychlejší, pokud jde o zveřejnění, ale nezměnila bych nic. To rozhodnutí eh, prodat tu banku v, tu, v této fázi a zajistit eh, kritické fungování a, a finanční stabilitu. Hm, nevidím, že bych bývala udělal něco jiného. A ta cena měla být jedno euro? Za prodej z Populáru Santanderu. Je to dobrá cena? Já se to řeknu velice neutrálně. Definovat cenu uh, na to potřebujete eh, kupce, eh, kterého eh, který vám nabídne tu nejlepší cenu a my jsme vždycky řekli, že vezmeme toho kupce, který nám nabídne nejlepší cenu. Děkuji, Sven Gigold. Děkuji vám za tuto veselou výměnu názorů. A samozřejmě děkuji vám za vaše jasné vyjádření k pozici parlamentu oproti pozici, radě, pozici rady k bankovnímu eh, balíčku, pokud jde o podřízení a také grandfathering. Eh, zcela sami souhlasíme, že je škoda, že parlament je teď slabší, pokud jde o eh, kontrolu bankovních rizik, slabší než rada. Ale bez ohledu na výsledek v tomto ohledu, výsledek trialogu, pořád budete mít velký prostor k manevrování. A proto bychom rádi věděli, jestli eh, se eh, postavíte eh, tvrdě za největší banky, aby vyžadovali Emerald a Tilak. Bez ohledu na to, co vyjde z trialogu. Viděli jsme tady velký problém s praním špinavých peněz v bankovní unii. Já bych se rád od vás dověděl, jestli pro banky, které ve svém modelu podnikání mají větší rizika finančního zločinu a praní špinavých peněz. Jestli tohle eh, zohledňujete eh, ve svých prioritách, při, eh, a při přípravě na řešení obtíží. Víme, eh, že v současné eh, době se eh, na úrovni Eurogroup a Euroskupiny baví o novém systému likvidity v podobně jako má anglická banka systém zajištění likvidity. Jste zapojeni na do této debaty, jak se k té věci stavíte? zejména pokud jde o, o možné modality eh, společné eh, záruky veřejného sektoru, která by měla být eh, poskytnuta pro takovýto likviditní rámec. Děkuji. Tak já začnu s tou první otázkou. Hmm, my ehm, se za to budeme tvrdě stavět. Vždycky jsme říkali, že Embrel je pro nás důležitý nástroj a potřebujeme kvalitativně i kvantitativně ehm, pevný MREL. A ta první rozhodnutí, která jsme přijali, jednoznačně eh, díky nim eh, se ta banka posunula, nebo banky posunuly eh, před, aniž by muselo být přijato rozhodnutí, takže bych řekla ano a vždy v právním rámci. ALM, to je otázka, to je věc, eh, na kterou eh, nás přivedl právě tento eh, případ. Pokud se podíváte na rizika banky, tak je jasné, že ta banka bude v nějaké kapitálově nebo likviditní obtížné pozici. To je jedna věc, ale nemůžete ignorovat to, že možná máte banku ve velice dobré kapitálové pozici nebo velmi ziskovou banku, ale s podnikatelským modelem, který, který, je, eh, který má ehm, sklony, nebo řekla bych sklony, ale možná ehm, je tam určité riziko, že bude pochybněn a, a ta banka může potom rychle eh, padnout. To eh, k tomu přiblížíme, ale v první řadě tohle je otázka pro dohled nad Eh, fungujícími podniky. Tak, aby eh, to nebyl žádný, žádný plíživý problém, ale eh, aby nedošlo k nějakému náhlednému úmrtí. A potom likviditní rámec ESM. Tak vím, že Evropská centrální banka a debatuje o určitých krocích, ale pokud vím, a možná nejsem teď aktuálně informovaná, Neproběhla zatím žádná oficiální debata o tomto rámci likvidity. E, probíhá e, velká část nebo hodně přípravných prací. Je nám e, velice jasné, že pokud hovoříme o financování řešení obtíží, tak je to totež, jako jsem předtím říkala, u té konečné pojistky backstopu. Musí se to a, zajistit tak, aby to eh, zapadalo do eh, rozhodnutí o eh, vyřešení obtíží a do souvisejících podmínek. Jak zajistit, aby, když vydáte to rozhodnutí, aby to financování bylo k dispozici v pondělí? jak jsem vždycky říkal, nepropitváme víkend snahou o řešení problémů bank, když nevíme, jaká bude likviditní situace v pondělí. Čili tohle je taková výchozí e, otázka, nicméně velice důležitá. Děkuji, Miguel Vigaš. Portugalsky. Mám tři otázky. Za prvé, jsem se chtěl vrátit k otázce eh, minimálních eh, požadavků na způsobila aktiva MRL. O této věci se eh, hodně hovoří, o té kalibraci, o, té úrovni, o objemu MRLu požadovaného a o té eh, libovůli, kterou bude mít eh, ta eh, komise řešící problémy a ty mechanismy, které, o mechanismy, které budou moci si vyžádat uplatnění těchto minimálních úrovní. To je samozřejmě zásadní otázka. A potom druhá věc. Struktura a koncentrace bank mi nebezpečí, že zásadní fúze mezi Societe General a Unicredit v Itálii může způsobit problémy. Máte k tomu nějaké od, eh, věci, Ně, nějaké připomínky? Zdá se, že bankovní unie je takovým podnětem k vytváření bank, které jsou příliš velké na to, aby se lhaly. A potom eh, třetí věc. Eh, my nechápeme systematické používání té velké čtyřky. E, Evropa nechápou, proč se e, e, miliony eur utrácejí za účetní služby těchto firm. Asi by se měli hledat partneři někde v akademickém světě například. Nemělo by být nějaké jiné řešení na poskytování těchto služeb. Děkuji. Děkuji vám za vaše dotazy. Pokud je o MRL, tak tam jsem úplně neodhalila vaši otázku. Pro nás je důležité, abychom ehm, měli MRL eh, uspůsobený podle eh, strategie. Pokud ta strategie je mm, eh, otevřená rekapitalizace z vnitřních zdrojů, tak řekneme, no tak musíte rekapitalizovat banku na takovou úroveň, abyste dostali znovu povolení. A proto v zásadě je tady ta myšlenka a dvojnásobku kapitálového požadavku. A to je docela v souladu s tím, eh, co se dělá v jiných jurisdikcích. U jiných eh, strategií, eh, takzvaných transferových strategií prodeje podniku, tam to můžete vnímat jinak, ale tam jsme opravdu zatím ještě na počátku. U jakékoliv koncentrace bankovní, tak to je validní otázka a určitě ode mě nečekáte reakci na jakékoliv zvěsti ale eh, je to určitě velké téma a řada a je jasné, že počet bank se snižuje. Můžete tomu říkat koncentrace. Nebo eh, možná eh, je to přebytečnou nabídkou na bankovním trhu, která mizí. My rozhodně nechceme jako úřad podporovat nebo nepodporovat koncentraci trhu a trh eh, se pohybuje, pokud to není znepokojivé, tak to není téma. Ale můžu říci, že tohle eh, nebyla i reakce eh, na jakékoliv ty zvěsti, které kolují a to, co jste říkal, by jenom jedna z nich. Poslední věc, to, co bylo už před 30 lety, už tehdy se řešilo takové téma a Ehm, podívejte se na banku Popular nebo eh, jiná velká banka, která vás napadá. A jakmile tam vstoupíte, hm, tak potřebujete podporu eh, řady schopných lidí, kteří budou eh, pracovat pravděpodobně z různých jurisdikcí, protože potřebujete lidi, kteří znají zemi A, B a C. Takže představa, hm, že budete hovořit s eh, akademiky eh, eh, z různých oblastí, to prostě, nebo z nějakých menších firm, to kolikrát není. U nás nehovoříme jenom s velkou čtyřkou, jsou různé nezávislé firmy v členských státech, se kterými spolupracujeme. Nicméně to je dobré téma a nemám pro něj dobré řešení. Děkuji vám, Marko a Vali. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Eh, především otázka backstop pro finanční řešení krize. Ano, souhlasím. 60 miliard, to nebude dostatečné. Pakliže bychom opravdu měli systémovou krizi. Takže jak se na ten fond podívat, jak, jak si ho představit, jak mít eh, důvěryhodný mechanismus eh, backstop. Eh, národní fondy by nestačily, tak v tom případě, jak si představit něco důvěryhodného na evropské úrovni. Po roku jde o snižování rizik. není eh, konkrétní plán eh, na snižování rizik na druhé či třetí úrovni, protože právě tam jsou ty hlavní hrozby eh, z hlediska solventnosti. Máme studii našeho výboru, která se týká mm, právě toho francouzsko-německého produktu. Draghi řekl, že je to toxický produkt. Kdyby Eh, tady měl být společný backstop. Není tady pak systémové riziko? A poslední otázka. Vaše rada. Jak eh, zpracovává eh, požadavky vůči jednotlivým bankám z hlediska interoperability, podnikatelských záměrů a z hlediska národních systémů. Řada Eh, banek, bank, zejména těch středních a malých bank, má omezený přístup k financím a eh, financují se právě z vkladů. Děkuji za otázky. Eh, pokud je o backstop, já nechci, abyste mi špatně rozuměli. Myslím, že eh, rozsah eh, backstopu, ať je to 60, 70, eh, se v podstatě zdvojnásobuje SRF, náš vlastní fond. A já myslím, že to dává smysl z hlediska poskytnutí kapitálu. Mějme na paměti, že žijeme v jiném světě, než, je, eh, než bylo v roce 2008. Banky zvýšily svůj kapitál, máme tady MREL a eh, to ještě dříve, než bychom se vůbec obrátili na fond. Takže jsou tady některé pojistky ještě předtím. A proto bych řekla, že z hlediska poskytnutí kapitálu by to mělo být dostatečné. Ale Otázka zní, zda ten fond eh, potřebujeme a zda ho můžeme použít také pro likviditu, poskytnutí likvidity pro banku, třeba i pro velkou domácí banku. Zda je eh, zapotřebí více, než co my můžeme poskytnout. Já říkám, že pak pro likviditu bychom museli najít jiné řešení. Řekla bych, tradičně, že to by tady byl prostě ten eh, věřitel v poslední instanci. Já teď eh, nemohu dát konkrétní číslo. Eh, druhá otázka. To zaznělo i na jiných schůzích. Snížení rizika se soustředuje na nelikviditní aktiva a já říkám, že to je spíše otázka pro dohled, kteří eh, aplikují v ECB takzvaný trim, že se dívají na ty konkrétní modely a sledují, zda se to ubírá správným směrem a zda je tady nějaká překážka, nebo jsou tu portfolia takového typu, které je třeba řešit. Ale to je téma, které tady už je určitou dobu a které je třeba řešit. Jak stanovujeme MREL? Je to nákladné a vy zmiňujete malé a střední banky. Já na úvod řeknu, že u velké většiny bank řešení krize nebude tím řešením. Řešením bude normální vnitrostátní insolvenční proces. A pro takové banky by tady nebylo zapotřebí MREL, protože by se rekapitalizovaly a prostě by byly podrobeny tomu eh, insolvenčnímu postupu. Tak e, na úrovni skupiny e, říkáme, že ve většině případů je třeba rekapitalizace. To je 25-26 e, z 12,5 to zvýšilo na 13 kapitálového požadavku. A teď pracujeme na takových eh, myšlenkách, jak eh, pracovat s takovými strategiemi eh, transferu. Je to vždycky trošku riskantní mít strategie řešení krize založené na první myšlence prodám to. Jsou některé oblasti, na kterých pracujeme a Eh, také uznáváme, že tady jsou eh, banky, které se opírají o vklady. Ale to jsou zase jiná témata, než která řeší velké mezinárodní banky. Děkuji, prosím, Barbara Kapel. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Koenigová, vaše výroční zpráva 2017 je text, který se dobře čte. Předvedla jste best practice při řešení krize banky Banco Popular. Uvedla jste, že ta krize se řešila tak, že byla zachována finanční stabilita a to ukazuje, jak dobrý je SRB. To téma se táhne rokem 2017 a bude nás doprovázet i v roce 2018. A téma Emerald a eh, ten mm, další MRR a podřízený MRO a příslušné mechanismy. A sama jste řekla, že banky se musí postarat o to, aby byly schopné řešit krize. Abyste eh, vycházela z toho, že se zdvojnásobí SRB a SRF v rámci objemu řešení krize. Je tam 60 nebo 70 miliard naplánováno pro SRF které eh, získáte přes banky, zdvojnásobení SRF prostřednictvím prostředků nebo úvěrové facilitace, sem, nebo jak už ať už se to bude jmenovat jakkoliv. A to zdvojnásobení, to jste asi neuvedla nějak na hodně těch dalších 60 nebo 70, jistě vycházíte z nějakých výpočtů. A zde bych vás požádala, jestli byste se s námi nějak nemohla podělit o svá východiska nebo z čeho na základě čeho jste ten odhad učinila. Děkuji vám. Nejprve tedy přijímám hovořit anglicky, omlouvám se, omlouvám se, že jsem začala hovořit německy. Děkuji vám za váš komentář. A Eh, vaše slova chvály předám svým zaměstnancům, kteří výroční zprávu vypracovali a jsem ráda, že si zprávu někdo přečetl. A subordinovaný MRL, na tom pracujeme, pracujeme na tématu MRL. A to bude to hlavní téma roku 2018, kdy budeme také řešit definici MRL u individuálních subjektů v rámci bankovních skupin, což je dost záludné téma. Takže se rozšíříme ještě na ty skupiny, které jsme zatím nepokryli, plus e, subjektově specifické MRL. Je to opravdu velice složité, protože na jednu stranu je, zde panuje ticho o tématu a v novém balíčku jsou některé záležitosti, které nemůžeme jen tak ignorovat. E, zdvojnásobení prostředku SRF. Tam jsou vlastně dvě argumenty, které je třeba zvážit. Není zde nějaká vysoce sofistikovaná kalkulace, prostě zde se vyšlo z toho, co bylo zapotřebí u té minulé finanční krize pro ty největších bank, potom se zvážilo těch 8% a jaké změny by to znamenalo, ale je zde i takový pragmatický komentář a tím se vracím ke svému úvodnímu vystoupení. Musíme tu částku také splatit zpět. To znamená, musíme mít pocit bezpečí, že když si půjčíme z ESM, nebo ať se to bude jmenovat potom jakkoliv, nějakou částku, že tu částku středně době také splatíme. Ještě není jasně řečeno, co to je středně době, jestli tři roky, pět let, rozhodně to není věčnost. A musíme zajistit to, že budeme schopni eh, bankovní průmysl eh, posunout na tu úroveň, na kterou budeme potřebovat eh, zpátky splatit. To znamená, když si půjčíte peníze, tak na kolik, kolik toho budete schopni vlastně vybrat. A to je možná také další úvaha, která je zatím, proč ten backstop nemůže být nějakým způsobem nekonečný. Děkuji. Hans Sander. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych vám především poděkovat, že jste přišla a účastníte se této diskuse. A mám na vás dvě otázky. Za prvé, eh, uplatnění plánů eh, řešení krizí. Pracujete na to momentálně, aby ty plány řešení krizí v bankách byly operativnější. Chápu, že to je dost těžkopádná práce, jsou tam strategie řešení krizí plány řešení krizí a e, jde o to, aby se efektivně doplnily finance e, těch bank. Můžete nám něco říci k tomu, jaké e, jsou tady překážky, na jaké překážky v současné době narážíte v této oblasti a na které, problém, na které potíže narážíte. A druhá otázka, ta se týká dohod o spolupráci které eh, uzavřel eh, vaše Rada pro řešení krizí s některými eh, americkými a kanadskými systémy ručení za vklady. Můžete k tomu něco více říci, co je jejich obsahem? A mm, také se ptám, zda počítáte, že budete pracovat i s jinými státy podobným způsobem. Pravda, na evropské úrovni nemáme evropský systém záruky eh, vkladů. A eh, jak eh, vypadá ta spolupráce s jinými? Ano, ehm, to jsme Začíná to vlastně velice jednoduchou věcí a to je dostupnost eh, údajů. My chceme jednou za rok dostat eh, přehled závazků banky a eh, opakujeme stále, že při řešení krize tyto údaje musí být k dispozici okamžitě. To znamená, že musí mít k dispozici data. A to je téma, které všechny banky uznávají a na tom také pracujeme. Eh, pokud jde o mm, infrastrukturu finančních trhů, různé clearing housey, jak je posuzovat a eh, při řešení krizí máme také přístup eh, k infrastruktuře finančních trhů. Já bych tomu řekla, že to je velice jasná otázka konkrétního operativního přístupu a u velkých obchodních bank Tam jsou velice často určité operativní modely, které eh, ignorují eh, ty legální subjekty, ale když dojde k, k bankrotu, pak eh, na takovýchto subjektech záleží a je to třeba rozplést No, je potřeba mít ty legální struktury, ale to je také prostě eh, takový eh, praktický aspekt, který řešíme. A pokud jde o dohody o spolupráci, máme velice dobrou spolupráci eh, s FTIC. Myslím, že oni mají teď zhruba stejnou, teď máme zhruba stejnou spolupráci s FED i s kanadskými kolegy a pracujeme také s několika dalšími eh, memorandy o porozumění, o dohodách o spolupráci. To všechno jsou nezávazné standardní mezinárodní dohody. tak, jak je to požadováno. A také jde o výměnu informací a spolupráci. Eh, když hovoříme o velkých bankách, tak jsou to banky, které působí v mnoha různých eh, prostředích a musíme mít možnost vyměnit informaci. Eh, když se na to podíváme podrobně, na tyto dohody, tak je tam vždycky jedna doložka, která říká, že pokud je o osobní údaje, to není zapotřebí v každodenní praxi a kdyby to bylo zapotřebí, pak je třeba obrátit se na, nebo, nebo poslechnout a řídit se evropskými pravidly eh, ochrany osobních dat. Jsou tam všechny ty standardní eh, otázky důvěrnosti při výměně takových údajů. A vždycky to trvá dost dlouho, než takové údaje dostanou Ten seznam se celkem prodlužuje. Myslím, že nedávno jsme podepsali eh, dohodu s některými evropskými zeměmi, které nejsou v EU a diskutujeme i s některými azijskými zeměmi, ale to bude trvat déle. Eh, tady, tady my jsme v jiné situaci než ECB, která, pokud vím, eh, může prostě vstoupit do dohod, které existují na národní Eh, úrovni pro orgány pro řešení krizí. Děkuji vám, Jakob von Weisecker. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní König. Je to pro mě eh, velká radost, že jste přišli mezi nás i číst vaši zprávu. Já mám dvě otázky. Jedna je taková obecnější. A sice, jak vypadají vaše strategické úvahy, když postupně zavádíte plánování řešení krizí? protože je to takové balancování na hraně. Na jedné straně je třeba, aby zde panovala spolupráce a pochopení, aby nedošlo k nějakému nenáležitému přerušení, narušení dění. Ale na druhou stranu je tře- zapotřebí i určitá asertivita, aby to byla zajištěna finanční stabilita pro dobu, kdy se nám nepovede tak dobře. Nyní eh, to slunce svítí, ale někdy svítit nebude. A když uděláme takové porovnání, tak já mám takový pocit, možná je nesprávný, budu rád, když mi to uh, osvětlíte, že to potržení toho asertivního prvku uh, je spíše rozvinuté v uh, eh, USA. A mě by teď zajímalo, do jaké míry to tam je a proč tedy této složité rovnováze volíte důraz takový, který možná méně zdůrazňuje uh, ty prvky, o kterých jsem hovořil. A druhá otázka NCVO, což hraje důležitou roli v souvislosti s Banko Popular. Když jsme hovořili o CCP Recovering Resolution, tak uh, jsme vyvíjeli úsilí, aby se zohlednily i ty systemické dopady eh, lepším způsobem. A mě by tady zajímalo, když se podíváte na CWO, což je důležité, jak to vidíte v souvislosti s bankovními otázkami a co se eh, z toho dá vyvodit pro vás? Já nevím, jestli naši kolegové v USA se výrazněji zaměřují na ten asertivní přístup, ale oni mají trochu jiný systém. Oni v podstatě žádají banku, aby eh, prokázali, že jsou schopné řešit krizi a jaké mají ehm, postupy pro eh, insolvenci a potom si ponechávají diskreci, aby určili, co je tedy ten Title 2 a nebo Resolution Facility. Já bych upřednostnila říct jako pr- primárně, jestli je možné tedy řešit tu krizi banky v rámci insolvenčního řízení. A kolegové z USA vědí, že eh, je možné kdykoliv eh, vlastně řešit JP Morgan nebo jinou v rámci insolventnosti, já si to, insolvence, já si to nemyslím, ale tak prostě jenom, abyste viděli, jak ten myšlenkový svět vypadá. Když se díváme na různé témata, tak se neodlišujeme v přístupu a to si uvědomujete jistě tež, že zde je spolupráce mezi americkými orgány Bank of England a námi, jak řešit bail-in, jak řešit další témata. Takže já nemám pocit, že bychom byli nějaký jiní. Ale my se samozřejmě e, působíme na mnohem diverzifikovanějším bankovním trhu. Když se podíváte na Bank of England nebo na americký systém, tak oni se zaměřují jenom na tu vrchní vrstvu bank, která je dosti homogenní, protože e, FDIC v USA je ten systém zaručení vkladů, který tam mají. A když e, plánujete řešení krize, tak ono by bylo téměř nemožné prokázat, že není možné udělat to či ono, protože při v momentě řešení krize ta vaše závěrka vypadá jinak, než když vypracováte plán pro řešení krize. Takže naše argumentace pro plánování a zdůvodnění MRL se spíš zaměřuje na to, abychom si řekli, zda za normálních logických kritérií a nejenom tedy, když opravdu svítí slunce, ale za těch standardních kritérií, je e, toto dostatečná míra MREL pro řešení krize banky? A Nebylo to tak úplně na začátku, ale to výrazně i nyní. Pokud máte více možností, tak zvážit, máte zde dostatečný kapitál na to, abyste primárně šli cestou rekapitalizace, protože pokud eh, vyjdete primárně z toho nástroje, že prostě ten podnik pod, prodáte, tak potřebujete kupce. A Eh, u té další věci musím říct, že tomu se vrátím v rámci CCP a jestli je třeba z toho něco vyjmout pro další eh, diskusy. Eh, probíhá k tomu trialog, pokud k tomu ještě je třeba něco dodat, tak se vám ozvu. Děkuji, nyní má slovo od Marka Ras. Vážený pane předsedo, vážená paní doktorko Königová, je to vždy velice příjemné, ba i uklidňující, když vám můžeme naslouchat s jakou věcností reagujete na otázky. Já bych měl dvě doplňující otázku, jednu k informační výměně a jednu eh, k insolvenčnímu právu. Vy vítáte harmonizované insolvenční právo nebo možnost harmonizovaného insolvenčního práva v rámci EU. A jste toho názoru, že komise tento rámec eh, přepracování eh, SRM teď je tu otázka, jaká jsou ale vaše přání směrovaná na politiku a ne, potřebovali bychom po harmonizaci insolvenčního práva bank, ale i obecnou pro státy. A druhé téma výměna informací. Eh, čeká se na eh, Memorandum of Understanding mezi SAP a ECB také to navržené CRD 4 CRA, že žádáme zlepšení výměny informací. Mě by zajímalo, jaký je aktuální stav vyjednávání při e, vyjednávání toho mm, memoranda o porozumění a dokdy e, ta vyjednávání memoranda budou uzavřena. Děkuji. Omlouvám se, že jsem opět začala odpovídat německy, leč budu pokračovat anglicky. On je takové dě. a potom se to jedním jazykem. Ale u té platební neschopnosti tam, myslím, naléhavě potřebujeme harmonizaci. A, a také ty a, a, správné postupy pro eh, mm, insolvenční pro bank nebo postupy eh, v případě bank. Ale každopádně eh, v jednotlivé země si to mohou řešit ve vnitrostátním insolvenčním právu nebo ve svých národních postupech. Prostě hovořit o režimu insolvence pro jednotlivé země to si myslím, že bylo vyloženě zajímavé, ale byla bych tady uh, skromná. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom uh, do konce roku 2018 věděli, co se uh, děje, uh, v, co se stane v případě uh, nesolvence, neplativní schopnosti institucí a vůbec všech institucí, takže to si myslím, že je dobrý pokud je o tak tam my jsme eh, eh, vydali eh, revidované memorandum o porozumění mezi SRB a ECB. E Ta spolupráce se vyvinula za poslední tři roky a my jsme v zásadě ukázali jednu věc, která ukazuje, že se věci ubírají správným směrem. Teď máme hodně automatizovat. přicházejí eh, okamžitě a je tady eh, každopádně eh, seznam témat, kde nemusíme tedy žádat řekneme, co chceme, nemusíme žádat formálně. Ty informace jsou velmi přesné a jsou to informace, které se týkají takzvaných dohledových dat, dat, dat SSM. To jsou data, Eh, která se týkají, eh, která jsou součástí dat Evropské centrální banky, ale na straně monitorování tam musíme žádat o ta data, pokud je to eh, třeba, ale pořád bych řekla, že my jsme zváni na hodně těch zasedání, a každopádně by byla pro reciprocitu. Oni jsou součástí našich e, zasedání a my e, na jejich. A myslím si, že ten balíček je dobrý argument. Děkuji vám, pan Frunzulica. Děkuji vám, pane předsedo. Paní předsedkyně, dovolte především, abych řekl, že jsem velmi rád, že vidím, že eh, úkol vašeho útvaru, který eh, je eh, řešení bankách v problému, aniž by to mělo velký dopad na situaci v konkrétní zemi, že se to stává velice důležitým aspektem v bankovní unii. A chtěl bych říci, že ještě zbývá hodně práce, než dospějeme k dohodě o dospění k plné bankovní unii, tak jak to bylo definováno v červnu 2016. Evropský systém pojištění vkladů podle mého názoru eh, například je tady důležitým eh, bodem a je velice vhodná doba, eh, aby se tlačilo na dokončení bankovní unie. Paní předsedkyně, evropský systém pojištění vkladu se musí opírat o e, systém finanční podpory, aby se zajistilo financování e, potřeb likvidity, aby se pokryly případné e, ztráty a aby tady existoval evropský systém takového pojištění vkladů. To všechno je naprosto nezbytné, abychom měli dobré fungování jednotného rámce eh, kontroly a řešení krizí. Je tady jeden bod, který chci zdůraznit a eh, pojí se to s potřebou řešení eh, v prostřednictvím backstopu. A paní předsedkyně, banky velmi dobře vědí, jak, kam se obrátit, když je třeba najít řešení krize. A jsem rád, že týmy, které eh, takovéto krize řeší, už eh, pracují. Eh, účast bank je velice důležitá. S čím se počítá pro nadcházející období, aby se zajistila úzká spolupráce bank v dané oblasti? Děkuji. Prosím. nepanuje eh, žádný rozpor ohledně toho, že eh, třetí pilíř bankovní unie stále chybí. EDIS eh, se musí stát skutečností, jak jsem říkal a ve stručném úvodu. Bohužel tady v roce 2017 a 2018 zatím nedošlo k žádnému významnějšímu posunu. Takže doufejme, že se to posune vpřed teď a že tato myšlenka nepadne. Pokud jde o, o v tu konečnou pojistku backstop, tak tam eh, my jsme proto, už se to prodebatovalo dost a jsme proto, aby se přestalo debatovat. Nicméně eh, backstop musí být až na konce mutualizační fáze. Čili ty nehovoříme o backstopu teď, nebo na teď, ale na konec této eh, fáze doufejme, že to se urychlí. A v neposlední řadě, jak se správně říkal, ty banky eh, velice eh, dobře vědí a je to také díky našim eh, týmům a my se snažíme to dávat jeho našim týmům a dobrý bankovní management ví, co je třeba dělat. My pracujeme s těmi bankami v úzké spolupráci s národními úřady. Pracujeme Nemůžete eh, poslat dopis do banky a říct, eh, eh, vím nejlépe, jak vyřešit vaše problémy a tady máte seznam, musíte to udělat do té doby. Čili tam jde o to, abychom my sledovali jejich pokrok. Já se omlouvám za ten virvar. Kolegové, také si vážím trička našeho kolegy Matetiče. Britští kolegové to asi tolik nebudou vítat, ale ale eh, doufejme, eh, že eh, budeme schopni tento bod dokončit v klidu. Brian Hayes. Paní Kenik, vítejte znovu na Ekonu. Rád vás tady zase vidím. Týká se to nemovitosti z Brexitu, Brexitu to nemůžete jistě říct, ale panuje tady velká jistota ohledně této věci. Jak víte, pohledávky podle britského práva nebudou moci vidět přidanou hodnotu a to znamená, že všechny banky v EU by vlastně mohly porušovat požadavky na MREL po Brexitu bez řešení, které by zajišťovalo jistotu. Všechny e, účastníci na trhu, mnoho účastníků na trhu, týká se to u nás, e, Irska, ale i e, jinde v Evropské unii, které mají akcie a jiné pohledávky vydané podle evropského práva pohledu SRB. Zabývajte se touto otázkou eh, a můžeme očekávat nějaké sdělení v této otázce jistoty v nejbližší eh, době. Banky budou muset eh, vydávat po britském, po exitu podle britského práva, aby na mezinárodní trh. Samozřejmě tady otázka a prohlášení, který by recipročně, které by ročně zajistilo Eh, tedy uznatelnost anglického práva a mm, tedy mm, bail byli tu takzvanou eh, a mm, nás by opravdu zajímaly eh, otázky na tuto velice důležitou oblast pro banky, které mají velké zásoby těch pohledovek v téhle věci. To je velice validní otázka a možná nejvíc relevantní brexitová otázka pro orgán eh, pro eh, řešení eh, problémů. My jsme začali dialogy s bankami a snažíme se postihnout oč přesně jde podle britského práva a, a ten objem. Já si myslím, že to je podle britského práva vlastně. Jak se správně říkal, tam to nejlepší řešení by bylo jasné, čisté právní řešení, eh, kterým se eh, zdědí, kde se eh, uznají ta řešení tak nebo onak. Pokud ne, pokud dojde k tvrdému od momentu, kdy k tomu tyto otázky by už nekvalifikovaly na MRO protože naše rozhodnutí o karikaturizaci zdrojů nelze vynutit. Samozřejmě existuje cesta, jak z toho pro všechny eh, nové eh, eh, vydané papíry. Pokud nemáte právní jistotu, tak musíte si uvědomit, že tam je položku. Problém bude s stávajícími akciemi. O, se snadno říkat úpravu, do stávající smlouvy a potom podstatně. A tady naše stávající pozice, takže toto eh, sledujeme. Některé eh, malé banky by eh, každopádně nebyly si vědomi tohoto problému. Takže otázkou je, jak daleko to má do splatnosti. Čekáme na chytrá a právní řešení tomuto problému a tady se dívám e, směrem k poslancům. Děkuji vám. Poslední otázka. Že já si myslím, že to e, bylo vyslice smysluplné, co jste říkala o té podmíněnosti při řešení obtíží, eh, která se liší od eh, kondicionality eh, při rekapitalizaci, protože máme dvě úrovně, těch 8% plus obtíží, já s vámi souhlasím, důvěry, diskutovat vy a ne eh, další orgány, eh, které eh, by to jinak velice no, co, což by se velice zkomplikovala potom nějaká efektivita tohoto nástroje. Potom jste zajímavě ukázal na to, že musíme paměti na v řešení obtíží. Já ovšem eh, se také zeptám na financování prevence takových eh, obtíží. Na to tak trošku zapomínáme, to je také nesmírně důležité. Takže tady máme 32 Jak eh, můžeme se vyhnout tomu, aby tohle bylo tak trochu vyprázdněné? bychom neměli větší problém s eh, financováním při tom řešení obtíží. Děkuji. Pokud jde o důvěryhodnost eh, té eh, pojistky, tak to budu opakovat všude a doufám, že to dojde k cíli. To financování, jak už jsem říkal, ale jde o to, eh, že něco bude před ehm, řešením a něco během řešení. V minulosti jsme viděli určitou věc a tady musím být velice opatrný. Financování před eh, řešením. Pokud budete eh, financovat neustále, tak nakonec můžete prodražit to řešení. Takže to téma, které musíte zvážit, je, kdy nastává fáze kdy spuštíte řešení obtíží a rozhodnutí. Nebo protože to potom zabrání nějakému dřívějšímu řešení obtíží. Vím, že je to obtížné eh, téma. Samozřejmě, protože když je tam ten, ten dočasný eh, problém, nebo to povede k platební neschopnosti, tak eh, ano, ano. Já si vážím to, že souhlasíte s tím, že jsou tady dva rozměry. A to řešení před řešením, nebo to financování před řešením, tam tak je třeba tam rozlišovat mezi těmi dvěma kategoriemi, ale ten problém prostě existuje. Je důležité, aby se o tom vědělo. Takže vám hodně mnohokrát děkuji. Bylo to velice zajímavé slyšení, když jsme to začít tady a přejdeme na letní prázdniny. A teď si dáme eh, krátkou přestávku, dvě minuty před hlasováním.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 Vážení kolegové, ano, významná fotografie se ještě musí vyfotit. So, dear colleagues, uh, we can move to the vote. I would... Kolegyně, kolegové, můžeme přistoupit k hlasování. Děláme testovací hlasování, zahajuje testovací hlasování. Stále ještě Nehlasovali všichni? Mohli byste všichni hlasovat v rámci zkušebního hlasování, vložit eh, hlasovací karty stále ještě. Tu mám dva kolegy, kteří vložili hlasovací kartu, leč eh, nehlasovali. A potřebovali bychom vidět počty v jednotlivých frakcích v rámci testu. Samozřejmě nemohu nikoho nutit, ale prosím, mohli byste všichni hlasovat? Uzavíráme zkušební hlasování. Výborně, děkuji. A zahájíme hlasování. První hlasování se týká úspěšného uzavření trialogu o hospodářské soutěži SN+. Spravodajem je Andreas Schwab. Chce vám říct několik slov, tak prosím, máte slovo. Pane předsedo, děkuji vám za slovo. Děkuji vám a všem kolegům za to, že se konstruktivně zapojili do uh, trialogu. Myslím, že jsme dosáhli dobrého kompromisu obecně. Dosáhli jsme větší nezávislosti pro NCA, dokonce i větší lidské finanční zdroje a posílit eh, evropskou politiku hospodářské soutěže. Chci upozornit na jednu věc a to jsou interim measures. Je to téma, o kterém ještě probíhá diskuse a zvláště jak by mohly pomoci komisi s tím, aby byla komise rychlejší. Domluvili jsme se, že komise přednese prohlášení v parlamentu, což bude součástí naší dohody a my s tím můžeme souhlasit. Eh, přestože to byl trialog, můžeme společně eh, ten návrh podpořit. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji a blahopřejeme vám primárně a opravdu ano, je to dobré, že ten výsledek je takový pozitivní. A text prohlášení komise máme k dispozici, takže všechno je kompletní. Můžeme si udělat kompletní obrázek, já to prohlášení číst nebudu ale myslím si, že je ten výsledek opravdu pozitivní. Můžeme tedy hlasovat o odsouhlaseném textu v kontextu interinstitucionálních jednání. Roll call vote, zahajuji hlasování. The vote is closed. 44 in favor. 44 pro, 4 proti. A to zobrazení zmizelo. Ale odstlo se v záznamu, takže objevíme potom záznamu, kolik lidí se zdrželo. Myslím, že to bylo 4 ze 4 pro, 4 proti. A 4 se zdrželi. Aha. Blahopřejeme tedy panu zpravodaji. Nyní přikročíme eh, k zprávě pana Toma Fandek kandelár, společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti. Vy jste pro. Takže ověříme, zahojí hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Neviděl jsem EPP, raději ověříme 35, zahaj hlasování. Myslím, že to bylo přijato, ale uvidíme. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 36 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 37 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto, pozněvací návrh. Ne, chcete ověřit? Dobrá, ověříme 37, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 39, pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 42 pro, proti, zdrž, eh, kontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 42. Končím hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, ověříme 44, zahají hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Takže 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti. Ověříme 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 48 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis a kdo pro, proti, kompromis A. Tady vidím minus, ale nevím. Podporu jenom dvě skupiny prý. Tak, eh, ověříme Kompromis A, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 51 a 8. A ne, to je pokryté. Tak to se omlouvám. Aha, tak to je pokryté, tak nic. 52. A ostatní. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 55 pro, pro proti. Ověře 55 za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 58, 59, 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 60 a 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 20 pro, proti, zdrž... Eh, ověříme 20, zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se, přijato, 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 24 pro, proti. Zelení jsou proti? Dobrá, ověříme za hlasování, ověřujeme 24. Končím hlasování. Zamítnuto. O dva hlasy. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28, ne, 30. 30 pro, proti. Ověřujeme, zahojí hlasování. Končím hlasování. Tak, je to zamítnuto, šlo to na stejno. 31 pro proti, zdrželi se přijato. Návrh eh, pozměněné znění, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 44 pro, 4 proti, 4 se zdrželi. Blahopřejeme panu zpravodaji, text byl přijat. A nyní přistoupíme návrhu zprávy Brána se vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace finančních služeb a dohledu nad těmito službami. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato. E, kompromis C pro, proti, zdrželi se, e, přijato. E, návrh 60 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis D, pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis E, pro, proti, zdrželi se, eh, schváleno, Kompromis F pro, proti zdrželi se schváleno. E, návrh 78 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis G pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis H pro, proti zdrželi se schváleno. Návrh 89 pro, proti zdrželi se schváleno, 91 pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis I pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis J pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis K pro, proti, zdrželi se, schváleno, návrh 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis L pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis M pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis N, pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis O, pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis P, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 162 eh, pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis R. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 172 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis S pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis T pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis U pro, proti, zdrželi se schváleno. E, návrh 194 pro, proti. Ověříme, hlasujme. Končíme hlasování. Zamítnuto. Kompromis V pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 200 eh, v příslušných částech. Ano, takže 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 206 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se, Ověříme 207, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedním hlasem. 208. Pro, proti. Nevidím EPP. Schváleno. Kompromis dvojité V. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 212. Pro, 212 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. zahojí hlasování. Vy jste pro. E, tam jsem viděl mínus. Končí hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis X pro, proti, zdrželi se, za, schváleno. 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 230 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 231 pro, proti, ověříme. 231 zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto původní text, odstavec 24 pro, pro, teď je to původní text, proti, dobrá, zdrželi se, schváleno. Nyní 1 až 8 pro, proti, ověříme. Jsou to mm, um, vy jste proti? Končím hlasování. Ano, schváleno. No, to není tak kontroverzní, ty citations. Pak je tady návrh jedna pro, proti, e, zamítnuto dvě pro, proti, zamí, schváleno tři pro, proti. Ověříme, zahajují hlasování. Končí hlasování. Zamítnuto. Kompromis Z. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AA. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 10. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AB. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AC. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 16. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis AD pro, proti, zdrželi se schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, no, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, zahajuji hlasování. Konec hlasování. zamítnuto. Kompromis e, e, pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 34 pro, proti. Ověříme, hlasujte. 34. Končí hlasování. Zamítnuto. Původní text eh, eh, bod odstavení G pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 38 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď hlasujeme o celém textu, zahajuji hlasování jmenovitě. Končí hlasování. 46 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. Tím jsme skončili. Eh, tedy myslím hlasování jsme skončili. Eh, teď eh, přerušíme schůzi až do 17.15, kdy dojde k výměně názorů s panem ministrem Hartwickem Löger, který je ministrem financí Rakouska. Přerušíme zasedání na 35 minut. Děkuji. se uvidíme. Kdy jedete?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

Dear colleagues. Vážení kolegové, já bych teda vřele přivítal rakouského ministra financí, pana Hartwiga Megera, který eh, také, jak víte, je předsedou Ecofinu a eh, v tomto pololetí. Děkuji, že jste přijal naše eh, pozvání a předložíte, no, priority eh, rakouského předsednictví v eh, oblasti činnosti ekonu, která je poměrně široká a jak jistě víte, týká se celé eh, řady klíčových prvků prostě nejenom vašich priorit, ale i eh, věcí, u kterých začal dialog dnes je jeden minulý týden spolurozhodování v eh, poslední fáze. To byl bankovní balíček. Máte před sebou tady velice národní, eh, náročný úkol. Jako často před koncem legislativy tady legislativní období, eh, je tady taková kumulace. Eh, takže doufejme, eh, že všechno je v pořádku, v nejlepším pořádku. Například se na dočetli v eh, závěrech rady, kde se hovoří o obecném eh, přístupu, který je možná důležitější. Takže, eh, jak už jsem říkal, jsou tady dva spoluzákonodárci. Jeden se týká evropského, přímo zastupuje evropské občany. My si opravdu eh, vážíme toho, že eh, vaše předsednictví eh, se pustí do toho vyjednávání co nejrychleji a konstruktivněji. Nicméně tohle všechno bylo velice pozitivní a já si toho vážím. Takže budeme tady mít bankovní balíček. spoustu eh, klíčových eh, věcí, takže eh, vám přeji hodně úspěchu ve vašem náročném úkolu při řízení rady v této oblasti a my se budeme snažit maximálně jako parlament, abychom postupovali konstruktivně, pragmaticky a uzavírali pozitivní kompromisy, protože Evropa potřebuje rozhodnutí, potřebuje závěry v mnoha důležitých věcech eh, rámec pro bankovní unii, eh, pro eh, jednotná pravidla pro unii kapitálových trhů. Je to ambiciozní úkol, ale jsem optimista ohledně naší spolupráce. Děkuji vám mnohokrát a nyní dostáváte slovo k úvodnímu proslovu. Ano, vážený pane předsedo, Eh, vážení poslanci Evropského parlamentu, eh, já jsem velice rád, eh, je mi ctí a potěšením, že zde mohu vystoupit na vašem výboru pro hospodářství a měnovou unii i jako první minister rakouský a poskytnout vám také nějaké informace dne a ve sami debatu o vašich otázkách. Už po třetí má Rakousko příležitost eh, zastávat předsednictví na evropské úrovni a jsme také přesvědčeni, že nám mm, se může nadařit a podaří se nám společně i s vámi eh, dotáhnout za těch 6 měsíců eh, nebo uzavřít celou řadu legislativních iniciativ. Nejdříve bych také chtěl výslovně poděkovat Bulharskému předsednictví, které v prvním pololetí roku 2018 eh, otevřelo eh, řadu témat a pozitivně je eh, ovlivnilo a některá se jim podařilo dovést do konce. My jsme si přece vzali v nadcházejících 6 měsících, že se zaměříme na čtyři priority, pokud jde o hospodářství a finance. Na jedné eh, straně je to, co už zmínil eh, pan předseda. Budeme se maximálně snažit v oblasti dokončení bankovní unie eh, dosáhnout podstatného pokroku. V této eh, souvislosti eh, se zaměříme i na unii eh, kapitálových trhů a budeme se snažit ji dále rozvíjet. Druhý velký důležitý bod je další prohlubování hospodářské a měnové unie, které bude vycházet z návrhu komise. Třetí oblast je celkově efektivnější a spravedlnější zdanění na evropské úrovni toho se budeme snažit dosáhnout. A čtvrtý, eh, čtvrtá věc eh, s eh, tím také souvisí a sice rozpočet na rok 2019 pro Evropskou unii, abychom ho uzavřeli i v tomto poletí úspěšně. Než rozeberu jednotlivé ty priority, tak si dovolím takový obecný přehled z našeho pohledu o aktuální situaci hospodářské v Evropě jako a Rakousko v rámci tohoto předsednictví eh, máme eh, eh, pozitivní uspokojivou situaci před sebou, která se po celé Evropské unii vyznačuje hospodářským rozmachem a s ohledem na rok 2017 to byl nejvyšší růst Eh, v HNP hm, eh, v jednotlivých eh, zemích a my se budeme snažit maximálně s těmi opatřeními, která budeme přijímat na evropské úrovni, aby došlo ke stabilizaci a k udržení tohoto vývoje. Společně jsme v posledních letech také dosáhli toho, že ta obtížná léta finanční krize a hospodářské krize Eh, jsme zvládli dobře. Hmm. Tím eh, jsme umožnili eh, pozitivní vývoj v oblasti pracovního trhu a v oblasti deficitu a státního dluhu máme mnohem lepší situaci. To se nám podařilo tedy zajistit a v tomto ohledu eh, musím také pozitivně skonstatovat, eh, že ve všech evropských zemích díky eh, jasným reformním krokům na tato stabilizace a pozitivní rozvoj byly možné. Pokud jde o téma reform, tam musím skonstatovat, že uznáváme, že je tady třeba ještě se postavit mnohým velkým výzvám Nastala eh, taková situace, že v oblasti eh, veřejného i soukromého dluhu je třeba přijmout důraznější opatření, eh, která byl zde už zmíněn vývoj nezaměstnanosti pozitivní, ale v mnoha zemích, zejména pokud jde o nezaměstnanost mládeže, tak ta, ta je příliš vysoká a banky eh, také v souvislosti s eh, eh, nesplácenými úvěry určitě musí ještě dosáhnout určitých zlepšení. Zároveň si musíme také být vědomi toho, že ten růst, o kterém jsem předtím hovořil, v pozitivním slova smyslu samozřejmě nemůže být neomezeně považován za nositele tohoto tohoto základu, této dynamiky, ale eh, musíme také měnově politickými impulzy eh, eh, přispívat k opatřením, která Evropskou unii povedou úspěšně a trvale udržitelně dále. Postarali jsme se o to, aby na mezinárodní úrovni, kde se na, na, na, na, nahromadili velké se nahromadilo velké napětí, Eh, už se chystá, už, už se dokonce eh, eskaluje eh, obchodní tedy válka. Hmm. Je tady jasný na globální úrovni v eskalace a a my máme příležitost jednat a využít razantního technologického pokroku a zároveň na evropské úrovni také přistoupit k demografickému eh, rozvoji, eh, k demografickému k demografické změně, ten je nezbytný. A ty rámcové podmínky konjunktury můžeme využít eh, i k tomuto, k těmto otázkám, k těmto reformám. A tady cituji rád z zasedání měnové, tedy Světové banky Mezinárodního měnového fondu na začátku tohoto roku, eh, kde bylo jasně řečeno, že když svítí slunce, tak je čas opravovat střechu. A to eh, je mimořádně pertinentní v souvislosti eh, s evropskou situací. Pokud jde o bankovní unii, tam ten prioritní a nejdůležitější bod našich opatření bude, že eh, se budeme maximálně snažit i eh, v rámci eh, svého programu zaměřit se na minimalizaci rizik a doplněním také sdílením rizik. Tam přijmout podstatné kroky. Je tady cestovní mapa roku 2016, kde i toto načasování a ten krok ta opatření krok po kroku jsou definována. Tady eh, jsme také na základě eh, zasedání Evropské rady dospěli k eh, závěru, že na jednu stranu tady budeme mít harmonogram politických vyjednávání směrem k evropskému systému pojištění vkladů v rámci našeho předsednictví. A podle toho budeme jednat, ale rozhodující bude priorita také eh, minimalizace rizik. Já vítám, že už probíhají trialogy i s Evropským parlamentem o eh, tomto takzvaném bankovním balíčku, eh, ve kterém jsou také opatření pro omezování rizik Eh, která tam, eh, budou, která tam jsou prioritou a já doufám, že tady společně konstruktivně i ještě před koncem eh, roku budeme schopni schválit tento balíček. Další prioritou v této oblasti docela jistě je ten základ u nesplácených úvěrů, další jejich redukce a v prevence vzniku dalších nebo hromadění dalších eh, a, a, a eh, tedy posunout eh, legislativní návrhy v této oblasti v tomto období vpřed. Také se budeme maximálně snažit udělat prioritu z společného, společné pojistky pro jednotný fond pro řešení obtíží Single Resolution Fund. My jsme už eh, na jaře eh, přijali závěr, že toto by se také mělo eh, týkat Evropského mechanismu stability, protože jsem e tady je vhodným základem. A tady se budeme muset mm, domluvnout s předsednictvím Euroskupiny a postarat se o to, abychom za společných vyjednávání mohli tedy dosáhnout eh, patřičných eh, úspěchů. Eh, vedle bankovní unie tady máme velice aktuální téma vysokých přeshraničních poplatků nebo poplatků při přeshraničních transakcích v eurozóně a v rámci EU. A chceme toto téma také ukončit za našeho eh, mm, předsednictví Unie kapitálových trhů. To je také důležitá věc, když hovoříme o eh, prohloubení evropské spolupráce v oblasti eh, kapitálových, evropského kapitálového trhu a příslušných nástrojů. Tady jde o větší rozmanitost v zdrojů financování, tu bychom chtěli vytvořit a také zlepšit eh, přístup malých a středních podniků eh, k eh, novým formám a modelům financování. Také vycházíme z toho, že bude možné tu, to nařízení o evropské tržní infrastruktuře v takzvaný, takzvaný přepracování emíru, že zejména pro ty drobné účastníky pro které je to často eh, velice problematické eh, v rámci clearingu eh, derivátů hledat tu střední protistranu, tak mm, že tam budeme moci zajistit nějaké zlepšení. To téma celoevropské, celoevropských produktů důchodového pojištění PEP e budeme chtít také dále rozvíjet za našeho předsednictví. A myslím, že tady máme možnost eh, se úspěšně eh, postarat o to, aby eh, byla zajištěna zdravá konkurence mezi poskytovateli penzí v celé EU a kromě a nad rámec toho příslušné úspory mohou být proměněny v dlouhodobé investice. Chceme s vámi vést debatu o kvalitě eh, v implementace tohoto opatření. Eh, to by měla být prioritou. Stejně tak eh, je tady nezbytná inicializace přeshraničního provozu u investičních fondů, která, který, který zatím není maximalizován. Na to bychom se měli zaměřit. Eh, hospodářské, hospodářské eh, politické eh, řízení a celkové řízení hospodářské politiky, tak to v těch názorech a tedy v těch jednotlivých věcech, které máme projednávat, na to musíme opravdu klást důraz na oblasti stability a konvergence v jednotlivých členských státech. Ty nesmíme ztrácet zřetele. Eh, chceme se postarat o eh, eh, zajištění dodržování ustanovení faktu, paktu stability a růstu. A v rámci evropského semestru se chceme postarat o to, aby zde byla lepší implementace doporučení pro jednotlivé země. S naším předsednictvím i na začátku semestru 2019 tedy to chceme uvést. Máme tam výroční eh, zprávu o růstu a potom také eh, příslušná eh, doporučení pro eurozónu, která budeme tedy schvalovat a i nadále budeme se zaměřovat na, na návrhy členským státům ohledně opatření, které by měly provést, aby se dostali vpřed chceme se také zaměřit na návrh, který se už teď projednává v trialogu, kde jde o zvýšení rozpočtu programu pro technickou podporu reform. Na to se budeme tedy zaměřovat i nadále. Už tady máme e, předběžnou schodu, jak jsem se dověděl na základě dnešního trialogu. A my se e, snažíme, abychom e, včas a vhodně toto téma dovedli ke konci. Dále. Návrh komise k podpoře strukturálních reform. Tím se chceme začít řádně zabývat a v oblasti mm, podpory institucionální a, strukturálních reform chceme dosáhnout e, dalších výsledků. E, pokud jde o zdanění, tak tam jde o větší efektivitu a e, spravedlnost zdanění na evropské úrovni. Tam se budeme e, snažit, e, aby v, zejména v oblasti transparentnosti daňových systémů základ v rozpočtech členských států mohl být nadále zajištěn. Tam budeme stanovat opatření pro eh, škodlivou eh, daňovou eh, soutěž možná mezi členskými státy, ale také tak, abychom mohli zabraňovat daňovým podvodům a hýbání se daním nebo daňovým únikům. V rámci globalizace také při vývoji nových technologií a v této souvislosti s globalizací budeme také se snažit o určitou modernizaci daňových předpisů. Centrální prioritou v této souvislosti v, za předsednictví rady bude zdanění digitálního hospodářství. V této souvislosti máme návrh komise, dostali jsme ho na konci e, března a v něm na jednu stranu digitální provozovna, eh, eh, co by eh, v souvislosti, v souvislosti s těmi mm, návrhy OECD se bude dál rozvíjet. Kromě toho jsou tady také návrhy na zdanění výnosu, který považujeme v té stávající formě za důležité. My jsme měli minulý týden konferenci ve Vídni, co by Eh, tedy eh, konference ve Vídni eh, jako první krok k zdanění digitálního hospodářství a tady se budeme snažit i nadále na tom pracovat. Nemáme žádné konečné stanovisko rady a neformální ECOFIN na, základ, na uh, začátku um, září se budeme pokoušet tedy um, využít k dalšímu pokroku. Potom uh, Eh, eh, daň eh, z přidané hodnoty, zjednodušení pro malé a střední podniky a mm, opatření k boji s podvody. O to se také budeme snažit. Kromě toho vývoj společného daňového základu pro v mm, zdanění právnických osob, to je věc, na kterou se také budeme zaměřovat a mm, budeme se snažit o co nejširší společně definovaný vyměřovací základ, tak abychom, aby to byl vhodný eh, základ tedy pro daňovou spravedlnost na evropské úrovni. Závěrem eh, bych eh, řekl, že je také důležité vzhledem k stávajícímu seznamu zemí, které nespolupracují v daňových otázkách kvalifikovaně a stále analyticky, tedy hledat místa ke zlepšení. Má to být eh, funkční eh, základ pro prevenci daňových eh, úniků a daňových podvodů. Už teď vidíme pozitivní působení tohoto seznamu, protože spousta zemí na to celém světě se připojila k tomuto modelu a my tady budeme velice aktivně a iniciativně nadále s tímto nástrojem pracovat tak, aby abychom dosáhli úspěchu na globální úrovni. Pokud jde o evropský rozpočet na rok 2019, tak tady jde samozřejmě o naplnění toho rozpočtového plánu na rok 2018 v těch základních principech. A také zde se postaráme o patřičnou podporu jasně stanovených priorit. Jde také, eh, a budeme k tomu přihlížet i při dávání o rozpočtu eh, na rok 2019 eh, k těm obecným pokynům, které jsme schválili na ECOFINu v únoru 2018. Už zítra proběhne první trial, kdy budeme mít možnost Eh, vysvětlit pozici eh, rady eh, k rozpočtovému návrhu na rok 2018 a doufáme, že se nám podaří tady také pozici parlamentu probírat tak, jak očekáváme v září. Závěrem bych řekl, že se těšíme na to, že za našeho předsednictví také se dotkneme eh, celé řady dalších eh, témat. Ehm, například se to týká eh, projednávání, tedy vyjednávání o probíhajícím Brexitu. Ehm, je jasné také, eh, že příští, začátkem příštího roku budou volby do Evropského parlamentu a my jsme eh, si vědomi eh, své odpovědnosti, že se musíme snažit co nejvíce těch stávajících témat uzavřít za našeho předsednictví a proto se těším na dobrou, společnou, konstruktivní a doufám také plodnou spolupráci na nadcházejících měsících. Děkuji. Thank you very much for... Děkujeme vám za vaši velice obsáhlou prezentaci. Nyní budou moci vystoupit naši poslanci. Jako první má slovo Otmar Karas. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, srdečně vás vítám na našem eh, výboru a děkuji za vaši prezentaci. Dnes eh, máme takovou specifickou situaci, že Eh, Andreas Dreichel, v Erste Group, je zde s námi celé odpoledne a sleduje činnost výboru. Srdečně ho vítáme. A my stojíme za těmi prioritami Evropsk- eh, předsed- rakouského předsednictví v radě. Zvláště vítám to, co jste řekl o bankovní unii, nejde jenom o EDIS, ale i o rozdělení a minimalizaci rizik. Už jste to také naznačil, zde musíme opravdu činit konkrétní kroky. Druhá otázka, hospodářská a měnová unie. Přes veškeré úsilí je euro nadále jedinou měnou, eh, měnou světa bez eh, společné rozpočtové a fiskální eh, politiky a to musíme odstranit. Chci se vás zeptat, jaký je postoj rakouského eh, předsednictví k tomu, že všechna ta eh, mezivládní dočasná řešení, která jsme museli nalézt eh, v souvislosti s finanční krizí, budou časem převedena do práva společenství, například rozvoj ESM směrem do Evropského měnového fondu nebo zapojení pravidel fiskálního paktu do práva EU. Také se chci zeptat, zda rakouské předsednictví je toho názoru, že eurorozpočet má být v celku společného rozpočtu a má mít i prostředky ze vlastních e, zdrojů, jako například z digitální daně, o kterou usilujete, a zda tento rozpočet má být e, využit i e, pro postupné přijímání eura v těch eh, ostatních zemích, kterých ještě neplatí. Pan kolega Niedermayer bude o daňovém balíčku ještě hovořit, protože máme zde vlastně výbor, který se zabývá daňovými otázkami, nejenom boj proti vyhývání se daňové povinnosti a budete mít možnost na našem výběru o tom hovořit. Před eh, několika dny, eh, se objevilo, že v Evropě je jenom 9% těch eh, jednotlivých doporučení pro země jsou implementovány eh, členskými státy. V Rakousku prý jenom dvě. Chci se zeptat, jsou tato čísla pravdivá? A co uděláte pro to, aby ta specifická doporučení pro země v rámci evropského semestru byla eh, implementována rychleji v členských státech? Děkuji vám za první otázky, které zde zazněly. Já bych doplnil téma bankovní unie. Z diskuse na radě ECOFIN i na základě zadání eh, rady jako takové jde o dodržení eh, toho, té postupné realizace pilíře 2 a pilíře 3 a já už jsem zde zmínil cestovní mapu, podle níž se budeme orientovat. A to je potřebné, abychom si to takto vyjasnili, protože víme, že i v rámci rady existují různé přístupy a pohledy na tom, nakolik je možno eh, a nutné sladit minimalizaci rizik, ale společně s komisí jsme nyní eh, vlastně vypracovali takovou alternativní plán postupných kroků, který nám umožňuje také na politické úrovni alespoň eh, probrat tu, ten třetí pilíř a příspěvek eh, Rakouska se zde projeví v rámci jeho předsednictví a celkově budeme na radě usilovat o konsensus v této problematice a věřím, že se nám podaří dosáhnout podstatných kroků při minimalizaci rizik a jak už jsem zmiňoval, že se nám zde podaří také eh, prohloubit tuto záležitost na úrovni parlamentní výměnu názoru. Co se týče hospodářské a měnové unie, tak eh, návrh z prosince loňského roku, který byl předložený komisí, obsahuje celou řadu tematických bodů této souvislosti je, jsme předložili prioritizaci diskuzí jednotlivých témat. Je to dokončení bankovní unie, to už jsme zde nyní zmiňovali. V rámci druhého stupně kroků také to vědomí, že v rámci ESM na jednu stranu jako takový společný backstop pro fond eh, SRM pro eh, řešení krizí. Toto chceme konkretizovat a budeme to konkretizovat. Já zde vidím příležitost konkretizace právě v rámci našeho předsednictví, že to takováto konkretizace bude možná. Potom rozšíření nástrojů tak, aby vznikl Evropský měnový fond, s celkovou účinností vypadá velmi realisticky, protože v této oblasti vidíme příležitost na základě ESM eh, jít cestou toho rozšíření. Jistě je zde ještě potřeba, aby byla další hlubší diskuse, která možná půjde i nad z tohoto předsednictví, když hovoříme o rozšířené fiskální kapacitě v různých formách. Ehm, například je zde ten přístup support reform, kde jsou různé pohledy na radě, ale spojně identifikujeme tedy na to, nakolik je zapotřebí podpora reform nad rámec těch pozitivních přínosů. Byl také předložen návrh Německa a Francie, který je v tom duchu, že třeba si eh, vyjasnit eh, obsahovou stránku a zařazení. Realizace semestru a strukturální záležitosti, to už jsem na úvod zmínil, že uděláme vše pro to, abychom našli definice a opatření po té obsahové stránce, abychom to zajistili. Těch 9% a ta 2% v Rakousku vám nejsem nyní schopen potvrdit, ale ještě vám eh, tuto informaci dodám. Děkuji. Děkuji vám. Tlumočení bude přesně do 18.30 k dispozici, takže musíme dobře dodržet e, řečnickou dobu, abyste se dostali všichni ke slovu, kdo se chcete vyjádřit. Takže prosím, ptejte se maximálně dvě minuty a odpověď maximálně tři minuty. A po prvním kolečku mm, politických frakcí můžeme přezít další otázky. Paní Beres. E, děkuji vám. Hovořil jste o vytvoření záchranné sítě e, pro e, fond e, pro řešení krizí. My jsme měli diskusi s paní Kenigovou mm, o zprávě a řízení tohoto fondu. A jasné, jasně z toho vyplynulo, že je třeba velice rychle eh, reagovat, velice rychle rozhodovat a zdá se, že v radě není ochota eh, jít tou cestou, kterou navrhuje komise. A není také vůle nebo alespoň není vidět, eh, že by se uvažovalo takovýmto směrem o takovém typu zprávy a řízení. Chci se zeptat, jak vy vidíte zprávu a řízení takové záchranné sítě eh, u těch eh, čtyř usnesení o bankách. Zdá se, že se neubíráte stejným způsobem. Také hovoříte o Evropském měnovém fondu my bychom spíše hovořili o Evropském fondu stabilizace. A Zdá se, že takováto formulace Evropského měnového fondu není široce přijímána například ze strany Německa. Proto by nás tedy zajímalo, mm, jak to vlastně vypadá, protože to přece přísluší Evropské centrální bance. Hovořil jste o fiskálních aspektech, jako by to byl tak trošku Eh, takový určitý katalog, eh, katalog, který je součástí prezentace vašeho předsednictví. Do jaké míry jste ochoten eh, jít stejným stylem, jakým uvažuje parlament, to znamená podávání zpráv po jednotlivých zemích? A budou se scházet postupně pracovní skupiny. Jaký časový harmonogram vidíte pro práci na těchto tématech? aby se situace odblokovala. Bohužel bulharskému předsednictví se nepodařilo odblokovat situaci. Ja, vielen Dank. Děkuji vám za vaše otázky. Co se týče SM governance, a tohoto přístupu tak, aby to šlo cestou směrem k měnovému fondu. Musíme uznat a přijmout, že v rámci diskusí na radě některé země jasně dávají najevo, že na základě formálně právních parlamentních ustanovení v jednotlivých zemích momentálně existuje zablokovaná situace, že tedy není možné rychle tu governance změnit směrem k tomu navrhovanému modelu. Nicméně budeme na tom nadále pracovat, tak aby to řešení governance i v té oblasti společné pojistky Common Backstop a nebo také v oblasti společného Evropského měnového e, fondu se staly možností a postupně možnosti využívat. Nicméně funkčnost takových eh, řešení, jako je Common Backstop a základ eh, toho Evropského měnového fondu, a já zůstávám u tohoto pojmu, protože vědomně eh, podle návrhu komise se o něm takto diskutuje, tak my jako předsednictví uděláme vše pro to, aby se o těchto tématech v této podobě nadále diskutovalo. Country by country reporting – zprávy podle jednotlivých zemí a jejich základ eh, máme zde sbírku eh, dokumentů, které nám umožňují další eh, rozvoj možného otevření této problematiky prodiskutovat a primárně formou bilaterálních rozhovorů budeme v této oblasti ještě jednat s eh, těmi státy, které je třeba více přesvědčit. Já předpokládám, že my jako rakouské předsednictví budeme mít možnost eh, politickou situaci na radě jak si posunout ku předu, leč nemohu vám zde dnes nic slíbit v tom smyslu, nakolik se nám podaří fixace v rámci našeho předsednictví v radě. Děkuji. Děkuji vám. Eh, paní Karolina Kergard. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel. Eh, hovořili jsme o různých otázkách. První otázka zní, zda, nebo jaký je názor do předsednictví eh, z hlediska Recovery and Resolution. Refit, Refit 1, 2. A Tady eh, parlament je ochoten jednat eh, o těchto věcech a mě by zajímalo, jak eh, vy se díváte na tuto věc. Myslíte, že je možné dosáhnout dohody za vašeho předsednictví? A druhá otázka. Říkal jste, že vás také zajímá digitalizace. A já bych vás chtěla upozornit na naši složku, kde Mm, se zaangažovalo ALDE, aby se právě tato věc posunula. Jak se díváte na otázku kyberbezpečnosti a jak eh, vysoko je to mezi vašimi prioritami? Děkuji. Ja, ich, äh... Ano, já bych eh, vědomě i na základě absolutní prioritizace to vzalo té druhé otázky. Co se týče zdanění digitální ekonomiky, tak zde existuje velice široké spektrum. Máme zde dvě velké tematické oblasti, které byly zmíněny, tak aby bylo umožněno spravedlivé, férové zdanění eh, digitální ekonomiky na evropské úrovni a na globální úrovni, aby se to posunulo ku předu. Vidíme zde i možnost dočasného zdanění služeb v digitální oblasti, co by pouhé dočasné mezitímní řešení a uděláme vše proto, aby digitální provozovna se stala také základem pro to zdanění orientované na zisk. V této souvislosti existují i aktivity, které cílí tím směrem, který vy si oprávněně přejete jsou zde i témata, která souvisejí s otázkami kryptoměn a kryptoaktiv. Eh, máme zde různé negativní zkušenosti z různých evropských zemí v této souvislosti a jde nám o to, aby zde existoval jasný regulatorní rámec, který by ale také umožňoval pozitivní vývoj eh, těchto nových obchodních modelů a posouval je kupředu. Také otázka bezpečnosti v celkové oblasti, včetně kybernetické eh, trestné činnosti, to je také záležitost, kterou je třeba zohlednit a podle našeho názoru je tedy třeba o tom v tomto rámci zapotřebí eh, diskutovat. Na pracovní skupině minulý týden jsem byl svědkem toho, že je opravdu nezbytné projednávat i tato témata. Potom v oblasti zmíněných opatření řešení krizových situací uděláme vše pro to, abychom v, se posunuli ku předu v Unii kapitálových trhů. K tomu patří také ty záležitosti, které jste zmiňovali v souvislosti s refitem Emiru a dotáhnout to pozitivně. Dokonce máme zde kvalitní základ eh, v oblasti zmiňovaných rizikových situací. Tam chceme také konstatovat, že vycházíme z toho, že risk reduction measures chceme dotáhnout do konce. Do prosince myslíme si, že zde můžeme dobře kvalitně přispět. Děkuji. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ve vašich poznávkách jste nehovořili o trvale udržitelném financování mezi prioritami. E, komise také tady se projevuje z hlediska priority. E, to je věc, které se chceme věnovat během tohoto volebního mandátu. My, zelení, e, jsme se věnovali této otázce v poslední době a jsme také zpravodaji pro uh, Eh, tuto věc a máme podporu napříč politickými stranami. První otázka. Eh, chcete eh, toto otázku zařadit mezi své priority a podporujete návrh vytvořit zátěžové testy pro banky z hlediska uhlíku do jaké míry je možné dosáhnout dohody v radě. A konečně e, je tady podpora pro návrh komise e, po mm, návrhy, které se týkají zveřejňování u některých otázek spojených s riziky. Äh, allgemein Obecná odpověď na tuto otázku je tato. Máme zde aktivní společný základ, eh, spolupracujeme zde i s, mini- s Rakouským ministerstvem pro udržitelnost a ta témata, která jste zmínila, spadají i do jejich kompetence a my je v této souvislosti budeme pozitivně doprovázet také v souvislosti s aktivitami, diskuzemi a návrhy v oblasti sustainable finance vidíme příležitost v oblasti kapitálového trhu v Evropě rozvíjet správné kroky ku předu. Na radě ECOFINu, myslím, že to bylo v květnu, také byla představena prezentace tohoto eh, vývoje a vidíme příležitost, jak naším předsednictvím zde pozitivně přispět. Thank you. Děkuji, Demetris Papadimopoulos. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře. Já jsem zaznamenala, že jste konkrétně hovořil o cílech rakouského předsednictví, které spadají do vaší odbornosti. mluvčí či zástupce rakouského předsednictví eh, v výboru regionu eh, hovořila, či hovořila jinak. Nebylo tam nic specifického a já bych chtěl být konkrétní ve své otázce mezi ambiciozní cíle patří eh, dotáhnout do konce vytváření eh, bankovní unie a vytvořit eh, třetí, čtvrtý pilíř, aby bylo možné pokročit Je třeba diskutovat o snižování rizik a o sdílení rizik. To jde ruku v ruce, nemůže to být odděláno eh, odděleně. Pan Santino už řekl, že eh, chce, bychom měli podpořit dále ESM a podpořit, posílit ESM a vytvořit také Evropský fond. Eh, Evropský parlament zdůraznil, že ESM by mělo eh, zodpovídat eh, se Evropskému parlamentu a nejen národním parlamentům. Eh, když jde o rozpočet, je třeba také vyjasnit, jaké jsou cíle. Jaké jsou cíle Rakouska jako členského státu? Tady je návrh komise, který je velice všeobecný a ten je třeba dále specifikovat. A mm, Evropský parlament to vidí naopak a říká, že právě návrh komise není dostatečně všeobecný. Jak e, se vydíváte na otázku vlastních zdrojů? Dále otázka vyhýbání se daně a daňovým únikům. E, to jsou přece případy, kdy se scizuje veřejné vlastnictví, veřejné peníze. Jak e, dosáhnout spravedlivé hospodářské soutěže mezi firmami? Ja, vielen Dank. Děkuji vám za vaše otázky. Vidím, že ještě máte mnoho energie i pro další hlubší diskusy. Vy jste zmínil opět eh, bankovní unii a třetí pilíř. Ano, my jako předsednictví se postaráme o to, aby pokračovala diskuse, pokročila ku předu, ale také jsem uvedl, že je nezbytné zájmu eh, rady na základě cestovní mapy z roku 2016 zvolit správné nataktování v souvislosti s minimalizací a rozdělením rizik. Potřebujeme zde široký základ. Je zde pozitivní obsahový vývoj v oblasti Risk Reduction Measures a Non-Performing Loans. Tam máme dobrý základ pro společnou diskusi, také Eh, v souvislosti s výměnou názorů s parlamentem a jeho stanovisky a myslíme si, že bude možné najít řešení do konce tohoto roku. Také jsem již uvedl, že na základě mandátu rady v druhé polovině tohoto roku zahájíme diskuse o třetím pilíři politickou formou a i to se bude rozvíjet dále. Nejdůležitější aspekt je eh, uzavřít tu redukci rizik. Dále jste zmínil téma ESM a eh, přirazení eh, governance. Zde jsou i možnosti pro ty země, které to řeší v rámci své parlamentní zodpovědnosti, toto téma sledovat dále. Pokusíme se ale v rámci diskusí na radě najít cestu pro další rozvoj této tematiky governance. Já očekávám v souvislosti s předsednictvím ovšem, že budeme potřebovat delší diskusy, aby se zde vývoj pohnul ku předu. Děkuji. Thank you, Barbara Kappel. Barbara Kappel. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane ministře. Jsem ráda, že jste dnes se dostavil do našeho výboru. Dnes jste velice specificky prezentoval, definoval témata rakouského předsednictví. Jsou to také témata, který eh, my se zaobíráme na našem výboru, zaobírovali v minulosti dnes a budeme zaobírat i v budoucnosti. Zmínil jste bankovní unii, co by prioritní eh, téma, zvláště cestovní mapu z roku 2016 v souvislosti s, minim, s eh, redukcí rizik. A bankovní balíček se řeší nyní v rámci trialogu a MREL je taková červená nit, která se tím vším eh, vyne. Je tu otázka tady těch aplikačních mechanismů a Eh, možností Montinelu uplatnění, takže jaký je váš přístup potom NPL? Zde byste možná mohl být konkrétnější. Jaký bude postup či strategie předsednictví? A třetí téma, redukce rizik, společný backstop. Dnes zde vystoupila paní König z SRB. A bylo to samozřejmě důležité téma, my víme, a vy už jste o tom také hovořil, že předsednictví má stanovit kritéria pro common backstop a že tato společná pojistka e, plánuje přímou rekapitalizaci se serem a e, kondicionalitu. Bylo zde zmíněno 60 e, miliard eur. Mě by zajímalo, jak toto vidí rada hospodářsko-ekonomické řízení a country specific recommendations, to je téma, které se zde projednává leta. Měli jsme zde implementaci v míře 11%, teď zde někdo řekl, že je to 9% pro Rakousko. Myslím si, že to je velké téma. Potřebujeme tedy konkrétní návrhy, jak zvýšit implementaci, takže je e, třeba zvážit, jak tedy je možné zde zvýšit tou implementaci a myslím, že na trialogu najdeme dobrá řešení. Potom eh, pokračování eh, Unie kapitálových eh, trhů. Pan předseda přerušuje řečnici, že položila již dostatečné množství otázek noch einmal Bezug auf die Banken. Děkuji eh, za otázky. Pokud je o bankovní unii, tak eh, já si myslím, eh, že máme dobrou šanci a jsme na dobré cestě v rámci trialogu vyřešit ty otázky, o kterých jste hovořila. A balíček opatření k snížení rizik, tam jsme dosáhli dobrého pokroku. I na radě je velká společná linie která se vyvinula eh, v některých oblastech, o kterých jste hovořila. Vidíme nezbytnost eh, stanovit priority v nadcházejících měsících tak, abychom eh, v některých ukazatelích mohli tedy konečně dovyvinout stanovisko rady. I pokud jde o splácené úvěry, tak, nebo ne, tak Tady máme eh, společnou, eh, dobrý společný základ pro eh, pochopení a je třeba také říci, v jaké podobě ty jednotlivé cílové hodnoty a možná také v které podobě máme možnost ten vývoj z posledních let opatřit tedy konkrétními hodnotami. Pokud jde o konkretizaci té koncové pojistky, tak eh, backstop, tak eh, je ještě příliš brzy na to eh, na, na konečnou pozici rady. Ještě pořád vyjednáváme, jednáme a, a samozřejmě teprve potom budeme moci v rámci své odpovědnosti stanovit nějakou výšku. Děkuji vám. Máme už jenom 15 minut. Takže teď musíme se skupit všechny ty otázky. Nejdříve Luděk Niedermayer. Děkuji vám a děkuji vám, eh, pane ministře, za to, že eh, přicházíte. Já si eh, vážím vaší odhodlnosti v oblasti zdanění, jak říkal pan Karas. Já budu mít otázky v této oblasti. Nejdříve se chci zeptat, jak se předsednictví staví k výboru taxe Velice nás překvapilo eh, na neochota eh, bulharského předsednictví eh, přijít k nám projednávat tu otázku. Doufám, že jelikož rakouské předsednictví je velice otevřené a komunikativní vůči parlamentu, takže to pojme jinak. Rád bych se vás zeptal tedy, jestli to chápu správně. Další věc, hovořil jste o podstatných věcech jako CZTB a možná také reforma DPH jsem rád, že se snažíte eh, eh, posunout ty věci vpřed, eh, ale zase mi to trošku abstraktní, protože zatím jsme neviděli žádné viditelné výsledky. Říkám si, jak chcete překonat ten stávající pad v těch otázkách a jestli rozšířenou spolupráci vidíte jako cestu vpřed v těchto věcech. Děkuji, Paul Tank. Děkuji, pane předsedo, a srdečně vítejte, pane Legře. Já taky se zeptám a na zdanění a zkusím to stručně. Máte jedinečnou uh, příležitost uh, za vašeho předsednictví uh, přijmout, uh, protlačit rozhodnutí k zdanění. A já opravdu doufám, že uh, vaše pragmatické a silné předsednictví tady opravdu uh, něčeho dosáhne. Neptám se vás konkrétně. K daní z digitálních služeb a významné digitální přítelnosti. je takové krátkodobé a dlouhodobé mm, mm, řešení. Parlament už v rámci CZTB mm, řekl, že by eh, si přál definici eh, digitální přítomnosti. Eh, jako doplnění stávající definice stále provozovny. Jak vidíte takovou digitální daň, to je krátkodobé řešení. Bylo by to důvěryhodnější, kdyby se rada nedohodla eh, na tomto eh, mm, dlouhodobém řešení, ale i dlouhodobé řešení, eh, pokud bude dohoda o tom, jak by mělo takové strukturované řešení vypadat. Děkuji stručnost, takže já myslím, že máme čas na to, abyste rovnou zareagoval dvě eh, daňové otázky najednou. Děkuji, eh, děkuji za otázky a přímo k eh, tomu, co jste říkali o výboru taxe. Já z mého pohledu vidím možnost, abychom i v Ekonu probírali takováto věci, ale rád s Otmarem Karasem a se eh, pobavíme o tom, jaká konkrétní eh, témata eh, by se měla podrobně debatovat na jiném výboru a pokusíme se najít řešení. Vy jste hovořil potom o té slepé, slepé ulice, pokud jde o vyměřovací základ pro daň z příjmu právnických osob. Víme, že tady máme dlouhodobě debatu o těchto věcech ale myslíme, eh, že eh, díky eh, intenzivní diskusi můžeme dosáhnout značného pokroku a záměrně jsme si z toho udělali prioritu za našeho předsednictví, při, přesně zejména u společného vyměřovacího základu. Tam se budeme snažit. Pokud jde o tu okno příležitost, kterou teď máme postupovat pragmaticky. Přesně to tak vidíme. Ta pozitivní eh, motivace je u eh, všech eh, témat, u těch jednotlivých definic i na evropské úrovni je tady intenzivní práce za našeho předsednictví radě. A kromě toho tady máme hmm, Eh, například eh, konferenci eh, minulý týden ve Vídni, kde jsme měli za vysoké zástupce OECD, takže pokusíme se tady pracovat na těch definicích od začátku i na mezinárodní úrovni, tak abychom je globálně také mohli prosadit. A pokud jde o zdaň, zdanění služeb, tak ano, doufám, že ve druhém pololetí tady dosáhneme širokého koncenzu na radě. Tady zároveň ale budeme muset bedlivě eh, mm, mm, mm, eh, tedy postupovat obezřetně, abychom eh, nespustili celkovou debatu o zdanění zisku, touto debatou o, v digitální dani. Děkuji, Sigrid Murešan. Děkuji, pane předsedo a pan ministře. Na začátku svého úvodního projevu jste hovořil o protekcionismu a riziku, že nebo z, z čeho to vyplývá. A a to, jak chcete eh, reagovat v rámci eh, svého předsednictví k tomuto, jak chcete, aby eh, Unie byla sjednocená a jak chcete se stavět k našim důležitým obchodním partnerům. A potom další rozvoj v EMU a potenciální fiskální schopnosti pro eurozónu. Mohli byste, prosím, toto říkat trochu přesněji, než jste eh, reagoval v odpovědi od Maru Karasovi. Vidíte eh, tam nějaký, jaký, jaký rozsah tam vidíte, zdroj financování, fiskální kapacitu, kolik peněz, jak by se to financovalo. A to mě zajímá, jakou roli byste viděl pro eh, země, které zatím nejsou v eurozóně, ale které mají závazek jak vstoupit, jakmile jednou splní kritéria. Děkuji, Alfred Sand. Děkuji vám, pane ministře. V programu rakouského předsednictví eh, je něco eh, silnější, než to, co jste eh, uvedl dnes. Pokud jde o bankovní unie tak rakouské předsednictví se zaměří na další opatření snižování rizika, neboť pokrok v této oblasti je předpokladem k dalším debatám pro opatřeních ke snižování rizik. Ale potom je tady předseda ECB, který nedávno eh, řekl, že sdílení rizik může eh, být spuštěno, protože snížení rizik už eh, dosáhlo svého cíle. Není tady rozpor v tom, jak vnímat to, co říkáte vy a ECB? Nemyslíte si, že ta velká linie u snižování rizik by mohla podkopávat solidaritu v rámci eurozóny? A vysvětlím to. Další problém eh, se týká eh, obchodních přebytků eh, v některých ekonomikách eurozóny. Bez vyvážení a bez konkrétních opatření. Jak, se, jak to vnímá rakouské předsednictví? Hodláte něco dělat za svého období? Pravděpodobně tam po administrativa zautočí na tyto ekonomiky eurozóny ze stejného důvodu obchodních přebytků, eh, které vedou a v tuto chvíli povedou solidaritu eh, členských států eurozóny, eh, které údajně pro, ně, pro něž snižování rizik zůstává prioritou. Dále nedávné posouzení priorit ukazuje, že hospodářská expanze pokračuje v EU, je stále šířej založená v celých zemích. Už to má určité negativní důsledky. Data nedávno zveřejněná Eurostatem eh, ukazují, že ceny eh, bydlení eh, vzrostly o 4,5% oproti předchozímu, oproti čtvrtletí stejnému předchozím roce. Teď už nemá smysl hovořit o úsporách, abychom, abychom nemohli Eh, pracujícím eh, umožnit další eh, zvýšení zisk. A souhlasíte s tím, že řečník byl přerušen? Tak Sven ještě chtěl každý já. Jenom velice k, stručně, pane spolkový ministře, ještě jedna otázka k Eh, veřejné eh, povinnosti eh, velkých podniků informovat. Vy jste říkal, že chcete zejména mm, toto řešit bilaterálně. V programu předsednictví to vůbec to téma detailně není pojednáno. A normálně by se to udělalo tak, že byste k tomu založili pracovní skupinu rady. Můžete, že parlament podpořil tento návrh velice intenzivně, Mohli byste oznámit, eh, že takovouto, eh, takovéto pozvání k, eh, pošlete na takovouto pracovní skupinu, abyste se vyhnuli tomu, že Rakousko, které se k tomu staví v negativně zde, své postavení s rolí svého předsednictví, které by mělo být pozitivní. Tak já rád odpovím na tyto tři otázky. Nejdříve pokud jde o ten údajný protekcionismus, eh, tady eh, máme společnou eh, frontu. Mm, souvisí to s otázkou, která přišla k společnému tématu obchodních přebytků a útoků ze strany Ameriky. Já už jsem o tom na začátku hovořil. Máme zde poměrně velkou, poměrně náročnou fázi na globální úrovni Máme tady eh, eh, protekcionismus a, uh, obchodní válku, která dosahuje určité eskalace. nemáme žádnou odpovědnost eh, jako ECOFIN, pokud je o tato obchodní témata, ale samozřejmě sledujeme s nepokojením, jaký dopad to bude mít na celkový vývoj v Evropě. A já vycházím z toho, že tu sevřenost, kterou eh, jsme ukázali už ve stávajících eh, projednávání, budeme schopni zachovat. A že tuto společnou eh, linii budeme moci stabilizovat i nadále v evropské, na evropské úrovni. Pokud jde o tu, o tu základnu pro naši fiskální kapacitu, tak my vidíme tady určité, určitý prostor pro toto i v rámci dalšího rozvoje ESM třeba, kde eh, vidíme určitou kapacitní bázi v této oblasti. Eh, chceme v těch debatách také eh, navrhnout, že abychom debatu v těchto věcech dále prolobovali a vedli debatu také o tom dalším vývoji, o, tom, o té další výstavbě. Ten návrh Německá Francie je dobrý, přispívá k další eh, stabilitě, ale je třeba zde další debata na úrovni eh, rady, abychom pochopili, eh, jak tyto kapacitní otázky budeme moci konkrétně naplnit. Pokud je o bankovní unii, tak tam bych zdůraznil téma solidarity. Já tady vidím opravdu v pozitivní diskusi zejména pokud eh, jde o eh, eh, solidaritu v pilíř 2 o omezování rizik, tam solidarita, hm, ano, tam je třeba to pozitivně formulovat, ano, je tady solidarita v některých oblastech se to týká ani konkrétních indikátorů, ale kromě toho tady vidím konkrétní potřebu vyjasnit ty indikátory eh, pro měřovací základ, ale eh, také musím říci, že eh, za našeho předsednictví nechceme zastávat rakouskou pozici, ale vnímáme se jako zprostředkovatele pro vytváření evropského stanoviska na společné úrovni a mm, také v debatě s parlamentem. Pokud jde o tom přístupu jednotlivých eh, zemích, eh, tady nejde o prosazování naší pozice, ale tady eh, stejně tak, jako jsme, to viděli, jako jsme to viděli u jiných otázek, se budeme snažit krok za krokem po společnou linii. A pokud je o to zveřejňování nad evropskou úroveň, tak důležité je tam spolupracovat s globálními partnery a, a O to se eh, opravdu budeme eh, bedlivě pokoušet dále. Tak abychom měli možnost tak jako a teď eh, mm, dále podporovat to předávání dat. Ale svoláte tu skupinu pracovní po jednotlivých zemích? Svoláte, svoláte tu pracovní skupinu mm, jednotlivých zemí nebo ne? Ta poslední pracovní skupina byla v červnu a my na základě jejich výsledků eh, eh, přijmeme konkrétní kroky. Další. Thank you eh, for the change of view. Dobrá, děkuji vám za výměnu názorů. Která byla jistě velice užitečná. Hmm, ukázala, že máme před sebou spoustu věcí. Já jsem rád, že jsme, vážíme se vaše konkrétního přístupu, ale samozřejmě také eh, se těšíme na další eh, posuny. Eh. Mně se spíše líbí ta ústní varianta vašeho programu, než ta psaná. Ale um, tak jako to bylo v tom programu na rok 2016, že snížení eh, rizik a minimalizace rizik by měly být eh, eh, by měly jít ruku v ruce. Já si myslím, že je velice důležité, jak jsme to naznačili v diskusi s Elke Koenig, No, pokud opravdu chcete tu pojistku a ne program, tak to musí být eh, v důvěryhodné. Protože jinak to bude program a, a nebude to a eh, nic jiného. Oznámení tlumočníku. Ke dnešku již 37 dní trvají naše protestní akce proti jednostrannému nařízení nevyvážených a neuměrných pracovních podmínek administrativou Evropského parlamentu. S protestováním oznamujeme, že tlumočení právě končí přesně podle plánovaného harmonogramu. Děkujeme za pochopení. Because was uh, said by person actually would be in charge of this tool. So if we want to help them, we need to give them a credible uh, tool. Finally, uh, I think uh,